Inizio della seduta con il consueto avvertimento che questa nostra riunione è ripresa al circuito interno. Tak zahájíme naše zasedání. Eh, chci vám jenom říci, že eh, toto eh, zasedání bude na intranetu. Včera jsme absolvovali Eh, zasedání koordinátorů, eh, která se týkalo eh, toho českého problému a budeme zvát české poslance k výměně názoru. Tedy ještě uvidíme, jestli budou moci ča- mít čas, čili chtěli bychom příští pondělí 26. uspořádat zvláštní zasedání k tomuto tématu. Náš sekretariát zjistí, jestli čeští zástupci budou Eh, mít čas, eh, jestli to tedy bude proveditelné. Já osobně tady bohužel nebudu moci být a bude, nás, eh, bude vás tady prezentovat místo předseda. Dále jsme obnovili autorizační postup pro iniciativní zprávu a budeme žádat jmenování dvou koordinátorů. zpravodajové jsou Gatěry Čajkovský. A pokud se týče e, složení parlamentu po volbách 2014, k tomu tedy požádáme o vypracování e, zprávy z vlastní iniciativy, která by se mohla nazývat e, složení parlamentu po volbách v roce 2014. Výjimečně budeme žádat dva spolu s pravodajem. budou za EPP a za socialisty. Nyní k delegacím. Tak, jak jsme to eh, začali na včerejším zasedání, eh, my jsme se eh, bavili o odmítnutí schválení delegací na Kypr a do Spojených států. Domníváme se, že Eh, zvláště tedy eh, nepřijatelné to bylo, eh, pokud se týče naší delegace do Karlsruhe. Já napíšu protestní dopis k tomuto tématu. Pokud se týče slyšení o demokracii, to znamená o přímém zapojení občanů v Evropě a model demokratičtější Evropy, tak to už jsme měli na programu dříve a bude se to na 19. září. Podobně jako v předchozích obdobích jsme byli požádáni, abychom jmenovali eh, člověka zodpovědného za genderový mainstreaming. Dříve tomu byla paní Gurmej a my jsme se rozhodli, že ji potvrdíme eh, v této pozici. Dále eh, Nezdá se nám, eh, abych eh, vhodné eh, psát zprávu k úpravě článku 149. Ale pokud se členové domnívají, že by bylo možné toto rozhodnout bez debaty, pak by to mohlo být na příštím zasedání. Dále návrh pana Speronyho úpravě smlouvy. Tento návrh jsme dostali od předsedy parlamentu a tento návrh by také neměl být zdrojem eh, specifické zprávy a dále budeme eh, žádat posílenou spolupráci dle článku 50 s výborem zahraničním a sice s výborem SEDE, s podvýborem SEDE. A bude to článku 22, eh, která, který se týká implementace Lisabonské smlouvy. Eh, čili eh, koordinátoři předložili návrhy a pokud k tomu není připomínek, považujeme je za schválené. Tak a teď se dostáváme k bodu číslo 8, eh, který se nám nepodařilo projednat včera, takže ho budeme projednávat nyní. V tomto bodě bych eh, eh, s dovolením eh, tedy pohovořil o možných změnách článku 20, 27, 48 a 50 jednacího řádu Evropského parlamentu. Tak toto vzniklo, protože když se jedná o přidružený výborů podle článku 50, nastal zde případ, kdy ten přidružený výbor předložil pozměňovací návrhy v rámci své kompetence a přeložil je výboru hlavnímu a tam tyto pozměňovací návrhy nebyly přijaty. Výbor je znovu vrátil do hry na plénu a došlo k problému se výkladem článku 48, kde se říká, že u zprávy z, inicia- z vlastní iniciativy je možné eh, to udělat tak, že na plénu bude pozměňovací návrhy podávat jedině zpravodaj. Čili eh, ten přidružený výbor, vedlejší výbor má právo podávat pozměňovací návrhy, ale jestliže nebyly, nejsou přijaty ze strany zpravodaje, tak eh, co s tím může tento přidružený výbor dělat. Eh, my jsme se pokusili nalézt řešení. Eh, já myslím, že je třeba umožnit eh, přidruženému výboru podávání pozměňovacích návrhů. A já se domnívám, že toto se odvodit ze správné interpretace článku 48 a 50 dohromady. Článek 50 je totiž výjimkou z ustanovení článku 48, které se týkají z vlastní iniciativy, ale bylo by asi dobré, kdybychom tyto články a jejich vztah eh, vyjasnili. Čili eh, samozřejmě eh, je naprosto v pořádku, že přidružený výbor předkládá pozměňovací návrhy ve své kompetenci, to je naprosto v pořádku, a taky si myslím, že je vhodné, abychom při této příležitosti přišli s obecnějším pravidlem, které vyloučí do budoucna střety mezi výbory. A z tohoto důvodu jsem zde zahrnul také článek 20, eh, podle, protože podle toho článku předseda má už tak eh, velké kompetence a mělo by se to vztahovat také na řešení konfliktu mezi výbory. Zdá se, že bylo dobré, kdyby se specifikovaly situace, v nichž může dojít k konfliktu mezi výbory. Čili já bych navrhoval, aby se to eh, řešilo nejdříve eh, posouzením eh, provedeným předsedy výboru. tito předsedové výboru by měli mít možnost eh, navrhnout opatření a de facto tato opatření by měla být eh, možnost také eh, být silnější než mm, rozhodnutí ve výboru. Tady možná, že se tady hovoří, nebo je tady takový dojem, že se tím příliš posilují pravomoce předsedy parlamentu, ale ve skutečnosti tomu tak není, poněvadž eh, je třeba, aby se k tomu vyjádřila také konference předsedů výborů. Takže já k tomu této problematice nyní otevírám debatu. Eh, zajímají mě vaše názory a 22. Eh, března už máme termín pro podávání pozměňovacích návrhů. To je velice brzo. Předpokládám, že by tady neměly nastat velké problémy, ale kdyby byly, tak snad by se nám mohlo podařit eh, odložit eh, tento termín. Pan Dav? Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych vám chtěl poblahopřát k tomuto návrhu, protože já si myslím, že je eh, v souladu s tou příslušnou, příslušným směrem směrnicí. K článku 20 bych chtěl tedy eh, něco říct k úpravě tady tohoto článku. Eh, musíme eh, dávat pozor na jednu věc, a sice my tady upravujeme jednací řád tak, aby Eh, vyhovovali všem typům eh, předsedání parlamentu, aby tak řekl. Je eh, možné, že já k tomu článku 20 podám pozměňovací návrh, ale myslím si, že pokud se toho zbytku týče, Eh, tak eh, tam, že jste to, myslím, trefil velice přesně. Onorevole Gualtieri. Sì. Pan Gualtieri. Do, eh, rapporto... Ano, já také souhlasím pokud je o články 48 a 50, myslím, že jsme předkládali v podstatě určitý výklad a že se nemělo jednat vysloveně o revizi. Ale v každém případě souhlasím. Ty pozměňovací návrhy mi připadají rozumné. ale kladu si otázku, jaký v podstatě je zde rozdíl proti současnému postupu. Myslím si, že v podstatě, když dojde k nějakému sporu, tak už se tímto způsobem postupuje v rámci konference předsedů výboru. Že nakonec tedy rozhodné slovo má předseda. Možná, že to je tedy jenom zavedený postup, který není v textech, nějakým způsobem jednoznačně dán. Takže ty drobné pozměňovací návrhy jistě, ale jinak žádné zvláštní výhrady bych neměl. Již nikdo další o slovo nežádá, Myslím si, že v podstatě s těmi změnami to bude teď úplně jednoznačné. A pokud je o článek 20, tam bylo úmyslem nějakým způsobem zabezpečit ten postup, protože v těch současných textech se o předsedech výborů nijak zvlášť nehovořilo. Zatímco tady v podstatě necháme tedy prostor i pro konferenci předsedů. Myslím si, že bude třeba posunout konečné datum pro předkládání pozměňovacích návrhů, pokud vám to vyhovuje. 25. dubna bychom si stanovili, nebo 24. řekněme. Tedy raději 24. Ještě jsme o tom nediskutovali. E, spíše tedy jsme vedli jenom neformální rozhovory. Myslím si, že pozměňovací návrhy k těm písemným prohlášením to by se mohlo možná předkládat později u těch písemných prohlášení. Ano, neformální Hovory jsme na toto téma již vedli, ale to již bylo oznámeno. Dobře, tak to je v pořádku. Sí, arriviamo al punto. A teď se tedy dostáváme k bodu 11 změna článku 70. Pokud jde o interinstitucionální jednání v legislativních postupech. Spravodaj pan Enrique Guerrero Salom, který nám bude moci říci, jak jsme pokročili v našich úvahách. Už jsme o tom diskutovali 18. Eh, října a potom ještě v listopadu. A já bych tedy chtěl požádat zpravodaje, aby nám laskavě řekl, jak jsme postoupili dále. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ten čas plynul ve vztahu k této zprávě. A Pan Dav říkal včera, že už má určitou zkušenost na schromážděnou a já také začínám už mít určité zkušenosti v této oblasti. Začal bych tedy tím, protože možná tu zprávu ne všichni dobře znají, že bych vysvětlil, jaký problém chceme vyřešit nejde o diskusi na téma, zda by parlament měl schvalovat hodně nebo málo zpráv, přijímat eh, legislativní usnesení, v jakém počtu eh, a v prvním čtení. Nejde o nějaké hodnocení, abychom si ukázali, zda v tom prvním čtení je to vždycky v pořádku, či nejde o něco jiného. Pokud přijmeme politické rozhodnutí přistoupit k jednání v prvním čtení, jaký postup máme zvolit, abychom zajistili transparentnost, informovanost ve vztahu k tomu danému výboru. Ve vztahu k výboru, který v rámci třístraného jednání je tím hlavním jednacím článkem. Všichni víme, že tato zpráva a že tedy e, konference předsedů výborů parlamentu má určité zkušenosti s tím vyjednáváním v rámci prvního čtení, kde zpravodaj e, může volit nějakou takovou hodně samostatnou cestu a neinformuje dostatečně jednotlivé politické frakce a neumožňuje tedy, aby byla dopodrobná projednána jejich stanoviska. A že parlament vlastně zůstává v tom vyjednávacím prostoru poněkud jaksi stranou. Pak byly situace kde jsme skutečně byli hodně vzdáleni a jinde eh, se naopak tedy ten zvolený postup dodržoval velmi přísně. Z toho důvodu bylo požádáno o změnu článku 70 s hlavním cílem převést pravidla skutečně do textu tak, aby ta pravidla byla závazná. Aby to nebyly jenom nějaké obecné zásady, kterými se případně máme při jednání řídit, ale aby to byla skutečně závazná pravidla pro vyjednávací postup. Na základě těchto údajů jsem zpracoval první zprávu, první návrh zprávy. Pak proběhla nejrůznější jednání s koordinátory se stínovými zpravodaji. Dostavil jsem se několikrát na konferenci předsedů a před dvěma týdny eh, jsem byl také pozván na konferenci předsedů politických frakcí. A v současné fázi velká část té zprávy je skutečně už konsensuálně přijata. To znamená, že pokud bychom měli hlasovat o této části dnes, měli bychom většinu bez větších problémů. Ale je tady jiná část té zprávy, která možná nevyvolává vysloveně rozporuplné názory, nicméně by neumožnila získat skutečně široký konsensus. K jakým tedy otázkám se váže e, tato situace. Kde tedy máme společné stanovisko a kde je to tedy složitější? To jsme projednávali s koordinátory a s tínovými zpravodaji. Tam, kde existuje konsensus. Pokud máme tedy vyjednávat na základě prvního čtení, tak příslušný výbor musí přijmout formální rozhodnutí. Musí to být oficiálně odhlasováno, musí se v tom výboru oficiálně hlasovat o tom, že může být zahájeno vyjednávání. Toto formální rozhodnutí musí obsahovat vyjednávací mandát, jasný, zřetelně daný mandát, který musí obsahovat pozměňovací návrhy, ale pokud komise v některých situacích, kde je to přijatelné, přijme jiné stanovisko, Může se to učinit na základě obecných zásad nebo priorit, čili je to mechanismus obecných pravidel, přijímají se tedy určité pozměňovací návrhy, ale pokud tedy bude třeba stanovit nějaké obecné cíle, je možno je skutečně zde předložit. A ta vyjednávací skupina musí fungovat pod vedením předsedy daného výboru, výboru, kterého se tedy ten text týká. Vzhledem k tomu, že eh, je třeba zajistit opravdu reprezentativnost té komise, eh, pardon, toho výboru a skutečně tento předseda tedy bude vlastně eh, garantem průběhu toho vyjednávání. Čili ten příslušný výbor rozhodne, jakým způsobem tedy to jednání bude probíhat a kdo bude vlastně takovým hlavním vyjednavačem. Možná, že zde vznikají tedy určité nejasnosti, ale v každém případě předseda toho příslušného výboru bude vlastně předsedat tomu vyjednávacímu postupu a ten, kdo povede to jednání, bude ten, koho vybral ten příslušný výbor, aby právě zajistil vlastně úlohu hlavního vyjednavače. Nejčastěji to bývá zpravodaj. A v průběhu toho jednání musí skutečně být zajištěná reprezentativnost celého příslušného parlamentního výboru Čili v tom vyjednávacím týmu musí být také stínoví zpravodaji nebo koordinátoři a tak dále, podle toho, jak o tom rozhodnou politické frakce. Ale je třeba skutečně zajistit reprezentativnost eh, i těch politických skupin v rámci vyjednávacího týmu. Čili ten, kdo zajišťuje skutečně hlavní jaksi eh, reprezentativnost je ten předseda, ale je tam tedy ten hlavní vyjednávač, kterým bývá nejčastěji příslušný zpravodaj a který dbá také na to, aby tam byla dostatečně zastoupena celá tedy politická škála názorová. A příslušný výbor je tedy také e, místem, kde se informuje o postupu jednání a na základě postupu vyjednávání může tedy potom výbor případně ty věci ještě měnit, třeba přizpůsobovat mandát vyjednávací, čili pokud by se třeba jednání blokovalo, protože se nedaří dosáhnout těch stanovených cílů, může výbor tyto otázky dále projednat a případně ten mandát vyjednavací přizpůsobit, aby ten vyjednavací tým mohl pokročit ku předu. A konečně ještě předtím, než bude výbor hlasovat o dohodě dosažené v rámci jednání, je třeba, aby byl ten výbor dostatečně dobře informován, aby ho ten vyjednávací tým informoval o postupu jednání, o dohodě, ke které se dospělo aby se dospělo k dohodě na půdě příslušného výboru předtím, než se předá tedy tato informace dále. Samozřejmě některé věci se mohou ještě dále vyjasňovat, ale řekněme, že zde už máme určitý základní konsensus, kde ovšem přetrvávají problémy, jak jsem říkal před chvílí. Ne, že by zde vysloveně tedy panoval nějaký nesouhlas, ale jde spíše o to, že je třeba ještě dospět k určitým dílčím řešením. Když výbor spravuje ten mandát, jakou úlohu dáváme tedy plenárnímu zasedání parlamentu v rámci vyjednávacího postupu? Několik členů výboru, několik stínových zpravodajů správně zdůrazňovali, že často parlament jako celek nemá dostatečné informace o tom vyjednávacím postupu, který probíhá v rámci určitého konkrétního výboru, což vede k tomu, že parlament jako celek se často nemůže vyjádřit, že se může vlastně vyjádřit teprve v té konečné fázi. A také politické frakce v té chvíli teprve předkládají svá stanoviska, protože neměli podrobné informace o tom, jak probíhá vyjednávání. A v tomto smyslu, a teď eh, čekám, až tedy dorazí pan kolega, protože to je velmi důležitá otázka v celé diskusi. Znovu tedy chci zopakovat, že ty neschody se týkají úlohy plenárního zasedání. A já jsem říkal, že někteří stínoví pravodajové, například pan Hepner a někteří další, zdůrazňovali, že velmi často v některých výborech v rámci toho vyjednávacího postupu jsou v situaci, kdy je třeba, aby parlament jako celek byl dostatečně informován o celém průběhu. A že proto bude třeba zajistit, aby plenární jednání parlamentu, pokud to bude pokládat za vhodné, se mohlo vyjádřit k průběhu jednání. A případně mohlo také pozměnit třeba určité součásti vyjednavacího mandátu. této otázce máme jednu tedy skutečnost, která je již předmětem koncensu. Když už je tedy schválen ten mandát, máme vyjednávací tým, tak se to přeloží, zašle se to předsedovi parlamentu a Předseda na začátku plenárního zasedání informuje o tom, že ten či onen výbor schválil tedy vyjednávací mandát a že vyjednávání bude zahájeno. A v tu chvíli je třeba najít takový způsob, abychom tedy byli dostatečně výkonní, aby plenární jednání parlamentu neustále nemuselo revidovat ten vyjednávací mandát, protože to by do určité míry šlo právě proti tomu duchu větší účinnosti. Jsou to problémy, které zazněly několikrát. Hovořil o tom i pan Kasíny několikrát. Viděli jsme to také na jednání předsedů výboru. Takže, jak říkám, ta výkonnost, účinnost je nutná, ale pak je třeba zohlednit tu otázku, jak projednat příslušný vyjednávací mandát. V té zprávě se hovoří o dvou různých možnostech. Politická frakce nebo 40 poslanců by mohli si vyžádat hlasování bez rozpravy na plenárním zasedání, anebo dvě politické frakce, které zastupují při nejmenším jednu třetinu poslanců, by mohly také předložit žádost, aby parlament nejenom tedy schválil nebo naopak zamítl vyjednávací mandát, ale mohl také předložit pozměňovací návrhy a mohl případně eh, mandát dále projednat či ho změnit. Na základě jednání, které jsem k této otázce uspořádal se stínovými zpravodaji, několik stínových zpravodajů a pan Hepner speciálně říkali, že by to možná bylo příliš složité. Skutečně zde tedy otvírat vlastně dvě možné cesty. Buď tedy schválení bez rozpravy a nebo druhá tedy cesta, kde by rozprava vedena byla a byla by zde dána možnost pozměnit vyjednávací mandát. Možná, že by tedy bylo užitečné o tom popřemýšlet, abychom skutečně našli řešení jednotné, abychom to neotvírali dvěma různými směry. Aby zde byla možnost pozměnit ten mandát, ale abychom třeba zvolili vyšší práh než ten, který jsme si stanovili, to znamená tedy ta jedna frakce nebo 40 poslanců. Paní Janaku a pan Hefner, ale vyjádřili se k tomu i další členové výboru. Ten argument, který tedy přednesli, je dostatečně jasný. Abychom šli na plenární zasedání, kde by se vlastně hlasovalo ano či ne, bez toho, že by proběhla rozprava. Možná bychom takto postupovali trošičku nejistou cestou, protože by tady vlastně většina převládla nad menšinou bez toho, že by se vysvětlilo, proč tedy určitá skupina nebo určitá frakce vůbec žádala o to jednání na plenární bázi. Čili, abych to teď uzavřel, asi by skutečně nebylo vhodné nabízet dvě různá řešení. Mělo by být zvoleno řešení jediné, abychom dospěli tedy k rozpravě a k možnosti změnit vyjednávací mandát. A bylo by třeba moci zaručit práva eh, parlamentu a zaručit zároveň účinnost, aby se z toho nestal nějaký postup, který by vedl k tomu, že by se to ehm, třeba opakovalo příliš často. Čili cílem by bylo najít jedno určité řešení, ale najít tu prahovou hodnotu, eh, od které by se odvíjela ta žádost o projednání na plenárním zasedání. Vzhledem k tomu, že máme ještě měsíc před předložením pozměňovacích návrhů, já bych v podstatě si myslel, že by bylo vhodné, aby se předložili do nadcházejícího jednání našeho výboru, aby se o tom hlasovalo v květnu, aby to v červnu šlo na plenární zasedání. Myslím si, že by bylo dobré, abychom počkali, aby jednotlivé politické skupiny, jednotliví poslanci navrhli E, svá řešení ve vztahu k tomu, o čem jsem teď hovořila, abychom skutečně tedy našli způsob, který by mohl být konsensuální. Takže by skutečně bylo třeba zde mít dostatečně velký, dostatečně vysoko nastavený práh, aby se z toho nestal nějaký ping-pong, kde na plenárním zasedání by se pořád měnily vlastně eh, ty možné směry, protože tím bychom vlastně parlamentní práci zbavili její účinnosti. Děkuji. Vysvětlil jste to velice dobře. Popsal jste výstižně celou situaci. A dále má slovo paní Čajkovský. Děkuji. Já si myslím, že eh, to tady bylo všechno řečeno. Já tady zopakuji pouze jednu obecnou věc. Chceme Ehm, ehm, tady eh, mít eh, určité výsledky, to znamená, chceme mít všechny pozitivní stránky dohody během prvního kola, tedy efektivita a poměrně zdůrazněná síla Evropského parlamentu a na druhé straně samozřejmě chceme mít také demokratický přeskum eh, v rámci celého parlamentu chceme eh, demokratický postup, tak jak říkal pan zpravodaj, někdy v některých výborech celý proces vyjednávání eh, provádí spravodajové a stínoví spravodajové a celý výbor vlastně nemá o situaci přehled, o čem to je. A potom na plenárním zasedání, když je tady určitá menšina, tak eh, může spochybnit výsledek tohoto vyjednávání. A my bychom rozhodně chtěli zabránit tomu pingpongu na plenárním zasedání. Diskutovali jsme o tom na EPP a je tady, nebo vynořila se tam jedna myšlenka, kterou bych vám chtěla sdělit, protože si myslím, že je dobrá, protože se inspiruje systémem, který známe velmi dobře, systémem, který se používá v Koreperu. A já tady samozřejmě odkazuji na ten uh, nejkontroverznější problém, eh, jakým způsobem by tedy měly být eh, eh, schvalovány ty mandáty i na plenárním zasedání. Výbory by tedy rozdělili eh, ty záležitosti na body A a na body B a konference předsedů by tom potom potvrdila a potom bychom tady měli eh, rychlý postup u většiny složek nebo tematik eh, v kategorii A a tam by se na plenárním zasedání hlasovalo bez pozměňovacích návrhů a bez rozpravy. Kdybychom měli tyto body A a B, tak eh, by vlastně všechny mandáty byly potvrzeny na plenárním zasedání a jak už jsem řekl několikrát, myslím si, že taková změna by v podstatě změnila eh, chování našich vyjednavačů, eh, tady takové to, mm, takové nejasné postupy vyjednávání ve všech výborech, protože by bylo zřejmé, že všechny půjdou na plenárku. A potom Eh, by tady šlo pouze o výběr těch nejkontroverznějších, kde není dohoda na výboru, eh, mezi výbory ani na plenárním zasedání by to nebylo jasné. A to by byly takzvané body B. Eh, to by, eh, ty by eh, označil výbor, potom by to potvrdila konference předsedů a u těchto bodů B bychom měli hlasování o mandátu s rozpravou a s pozměňovacími návrhy, ale bylo by to pouze u výjimečných případů, kde by tam byly opravdové problémy, opravdové rozdíly názorů a Existuje, tedy, existuje by potom tedy skupina eh, eh, mandátů, o kterých bychom nediskutovali, byl by to ten rychlý postup a potom u některých opravdu kontroverzních otázek eh, bychom eh, potom měli diskuzi s rozpravou a s pozměňovacími návrhy. A dále bychom zohlednili také názory eh, kolegů ve výboru, že by měly mít určitá práva i menšiny, to znamená, eh, měla by, by tady být možnost pro dvě politické skupiny nebo pro jednu třetinu poslanců, aby něco odstranili ze skupiny bodu A a přesunuli to do skupiny bodu B to by nemělo být pouze v rukou, nebo mělo by to být víceméně v rukou eh, výborů a po, po, eh, konference předsedů, ale někdy by měly mít tuto možnost ve výjimečných případech i menšiny. Takže vlastně eh, některý bod by mohl být z toho rychlého postupu přesunut do bodu B. Eh, toto funguje v Koreperu a jenom velmi zásně se stává, že by se nějaký bod přesunul z kategorie A do kategorie B. Ale může to tak být, mění to kulturu práce na radě a já si myslím, že to by změnilo i způsob, jakým pracujeme my zde v parlamentu a jak se zde eh, přijímají rozhodnutí. Myslím si, že by bylo hm, toto řešení efektivní, ehm, protože ten systém už známe, ehm, můžeme ehm, z něj vycházet a dále eh, tedy by byly zajištěny také práva menšiny, kde by mohli něco přesunout z toho rychlého postupu do toho druhého postupu s rozpravou a pozměňovacími návrhy. Samozřejmě se eh, k této otázce eh, vrátíme, pokud bychom akceptovali tento přístup. Vrátili bychom se opět k otázce, co by mělo být, eh, nebo jaká by měly být eh, práva té menšiny. Eh, je tady ta jedna třetina poslanců, která podle mě by stačila, ale jsou tady i, a dvě poslanecké skupiny, ale jsou tady jiní kolegové, kteří si myslí, že by ty pravidla měla být ještě zlehčena, tedy že jedna skupina by stačila posílení výborů eh, a já jsem přesvědčen, že mnoho problémů, které vyplývají z neschod během prvního eh, čtení, vlastně vychází z té fázy ve výborech, protože výbor třeba také není přesně informován o tom, co vyjednavači dělají. Posílili bychom roli výboru tím, že bychom, eh, tady pokud jde o schvalování mandátu, já si myslím, že to by změnilo kulturu vyjednávání a potom bychom všechny pozměňovací na, pardon, všechny mandáty poslali na plenární zasedání, aby tam byly schváleni to znamená, že by byla situace taková, že vyjednavači, když by věděli, že pokud nejednali s kolegy, pokud je nepřesvědčili, pokud tedy nedokázali přesně nebo vhodně prezentovat argumenty, během rozpravy k prvnímu čtení, tak to první čtení potom může být naručeno buď přes, konferencí předsedů, tím, že z toho udělají bod B, a nebo potom tou menšinou některých nesouhlasících kolegů, kteří by se rozhodli eh, to otevřít více. Takže tím by se to vlastně změnilo, ten způsob postupu a zachovaly by se hlavní výhody, efektivita a také role Evropského parlamentu. A já bych řekl, že bychom nejprve měli zkusit toto, předtím, než se pustíme do nějakých eh, dalších eh, rozprav o něčem ještě, co by přineslo ještě větší revoluci. Eh, já si myslím, že k té věci se samozřejmě vždy můžeme ještě vrátit a právo menšiny bychom mohli vždy ještě více rozvolnit a mohli bychom to ještě více usnadnit, aby se ty mandáty otevíraly a pozměňovaly během plenárního zasedání. Děkuji a slovo má kolega Browns. Thank you. Um, we've been in... Děkuji. Eh, my jsme se zaměřili na tento článek 70, pokud se týče efektivnosti, transparentnosti a inkluzivnosti. Já tedy doufám, že se nikoho nedotknu, když řeknu, že eh, tou efektivitou nejsem tak úplně přesvědčen, tedy efektivitou toho procesu, postupu, který tady máme. Ale eh, já chci něco říct k transparentnosti a inkluzivnosti. Pokud chceme být transparentní, musíme říci, eh, že eh, veškeré vyjednávání se musí eh, konat na formální platformě a musí to být webstreamováno. Dále koordinátoři by měli být taky webstreamováni, protože Eh, ti, kteří eh, jsme tedy z toho vyloučeni, eh, tedy většina, abychom měli také přístup nejenom ke konečným výstupům, ale také k argumentům, které k ním vedly. Pokud jednání skončí kompromisem s radou, a to cituji z zprávy, říká se, že koordinátoři by měli být informováni tak, aby to všechno bylo jasné také všem, tedy tato informace aby se dostala ke všem politickým skupinám. To všem vylučuje nezařazené. A to má praktický vliv, poněvadž často dochází k úpravám a se skupováním pozměňovacích návrhů a my se o tom dozvíme až úplně poslední. Měli jsme třeba před rokem eh, setkání výboru AFKO, kde se Eh, dostalo, nebo došlo ke třem změnám pozměňovacích návrhům a eh, my jsme se vlastně to zvěděli až v 9 hodin ráno a teprve tedy před hlasováním a pak ještě nastala jedna změna. Čili skutečně ta inkluzivita, transparentnost eh, by tady měla být jaksi prakticky viditelná a nejenom nějakým takovým prohlášením. Čili skutečně bychom měli tomu, eh, tedy té transparentnosti naproti tím, eh, že všechno bude webstreamováno, tak aby každý mohl sledovat všechno, co se děje. Děkuji vám, pane Bronxy, nyní pan Hefner. Já si myslím, že ta debata nyní probíhá velice dobře a nechtěl bych za to zpravodaji poděkovat. A možná bych ještě takovou odpočku. My momentálně hovoříme statisticky o velké většině naší našeho zákonodárného, naší zákonodárné práce a proto tedy ta otázka vytváření stanovisek v parlamentu a transparentnosti, tady je důležité, jak, jaká organizace za tím tkví. Nejde jenom o naši práci eh, uvnitř parlamentu, ale v určitých eh, případech je důležité, aby naše rozhodování bylo transparentní také na venek. Je to eh, legitimní zájem občanské společnosti, expertů a tak dále mohou chtít eh, se zapojit svými návrhy, stanovisky a podobně do legisu. A na to je třeba, aby věděli, že dochází k vyjednávání o čem, kdy a jak. Já se domnívám, že udělení mandátu a že proces eh, projednávání ve výboru v tomto návrhu je velice dobře popsán a myslím si, že těch sporných otázek zbývá už jen velmi málo. A já tedy doufám, že se nám podaří eh, najít společné řešení. Eh, já si myslím, že je tady ještě otázka přístupu na plénum. Já myslím, že tedy i představitelé menšin, aby na tom plánu byli, protože na tom plénu byli, protože eh, jinak by to eh, bylo rozhodování pouze většiny. No. Čili já si myslím, aby toto skutečně eh, bylo možné zasovat více do pléna. My chceme tedy, aby toto právo bylo zajištěno, ale zároveň chceme, aby to nebylo zneužitelné k obstrukcím a aby plénum eh, nebylo přetěžováno zbytečným počtem debat. Já eh, v zásadě eh, chápu důvody za všemi stanovisky, které zaznívaly a myslím, že musíme najít řešení, které je prakticky použitelné. Tato myšlenka dvoukolejného postupu, ta by možná měla být ještě trošku zvážena, eh, poněvadž eh, já si myslím, že je tady mnoho otázek, kdy je třeba interpretovat eh, jednací řád, máme v něm takové drobné mezery, ale my to zatím řešíme tím, že se snažíme poskytovat detailní vysvětlení, detailní interpretace, což eh, si potom zase vyžaduje další detailní interpretace a tak dále, čili já se obávám, abychom eh, to nepřekomplikovali. Jsem proto, aby přístup k lénu byl jednoduchý, otevřený a jestliže tedy se eh, plénu má něco projednávat, pak by to skutečně mělo být možné aby se tam jednalo i o příslušných eh, eventuální pozměňovacích návrh a nejenom, aby se hlasoval pouze ano, ne, to by asi nebylo dosti důstojné tohoto parlamentu. No a eh, samozřejmě eh, je to třeba opravit tak, aby se věci neprotahovaly tím, že se budou řetězově podávat pozměňovací návrhy, které věc budou odkládat z jednoho pléna na druhou. Dále je tady otázka kvóra. Tady máme různé pozice ve skupinách. Existuje pozice a já jsem ji tady minule eh, přednesl jasně, eh, že totiž jedna frakce nebo určitého počtu poslanců by měla eh, mít možnost vydat menšinové stanovisko někteří říkají, že prostě je to příliš málo, že by to mělo být nejméně lidé ze dvou frakcí reprezentující alespoň 10 členů parlamentu. Ale já si myslím, že bychom měli usilovat o debatu na toto téma mezi sebou a také ve skupinách. A ještě jeden bod stručně. Kdo má vést jednání v dohodách v prvním čtení. Já si myslím, že by bylo skutečně správné a věcné, aby vždy příslušný zpravodaj za výbor dostal tento mandát. Ten by měl být také vyjednávacím, tedy vedoucím vyjednávání a eh, také se tady hovoří o možnosti, aby to byl předseda výboru. Já si myslím, že toto je velice formální přístup Eh, možná, že je to z hlediska reprezentativní dobře, ale eh, my třeba máme momentálně eh, výborného předsedu, ale existuje, existují jiné případy, kdy třeba zpravodaj jako koordinátoři se věcně v problému vyznají, zatímco předseda výboru ne. Takže já si myslím, že ten eh, mandát pro eh, zpravodaje by tady taky měl být, poněvadž ten je ten nejschopnější vyjednávat. Děkuji. Nyní pan Gualtieri. grazie, prezident. Děkuji vám, pane předsedo. Pokud se týče Eh, více eh, času na projednávání, tak to eh, znamená, že bude více čas na další a další nápady a další a další slování. Já tedy víceméně improvizovaně reaguji na návrhy pana Saskovského. Já myslím, že bychom si na to mě dá víc času na to promyšlení eh, věcí. Já eh, bych byl rád, kdyby bylo jasné, že tady hovoříme o výjimečných případech, eh, čili aby dohoda v prvním čtení byla považována za výjimku a odchylku od řádného projednávání. A cílem toho všeho bylo jednak vyhnout se tomu, aby tento nástroj do prvním čtení eh, úplně padl. Ten může být někdy praktický a může občas eh, věci významně urychlit. Na druhé straně ovšem je třeba zabránit jeho zneužívání. Zejména eh, pokud se týče dostatečné transparentnosti a zejména by také měly existovat určité negativní incentivy proti tomuto nástroju. Já tedy, pokud se týče toho řádného projednávacího postupu, tak eh, myslím si, že pokud eh, tady budeme mít eh, postupy velice detailně popsané a kdy bude nutno, aby se vždy hlasovalo na eh, plénu, eh, přičemž eh, to hlasování by mohlo být také blokační. Pak tedy zavádíme de facto nový postup. Už to není jenom nějaký výjimečný postup, ale řekl bych, že tady zavádíme opravdu něco nového. Pokud se týče rychlého postupu, urychleného postupu a toho druhého postupu, tak skutečně eh, tady jde o nový, eh, zavádění nového postupu. Čili my tady máme problémy jak parlamentu, tak eh, v Koreperu a samozřejmě, že nechat se poučit o nových inteligentních způsobech postupu, to je v pořádku, ale zase bychom neměli ztrácet ze zřetele konkrétní eh, situaci, jak vypadá zde, jak vypadá v Koreperu. My hovoříme zatím víceméně hypoteticky, ale můj instinkt mi říká, eh, že současný směr vývoje, tedy podle toho, co řekli pánové Guerrero a Hefner, takže toto je možná ten nejvhodnější postup. Ale my máme čas a je třeba, abychom se nad tím ještě zastavili spolu se zpravodaji. 10 dovremmo fare le votazioni, ma se... Ano, takže teď budeme moci začít hlasovat. Ještě žádal o slovo pan Weber a potom také zpravodaji. Pokud byste mohli být skutečně struční, byl bych velmi rád. Dávám vám ještě slovo k uzavření této otázky, takže pan kolega Piver. Pane předsedo, kolegyně a kolegové, chtěl bych nejprve poděkovat, protože v tomto výboru cítím, a předtím jsem byl eh, výbor, na výboru eh, INTE a LIBE a jednotlivé frakce tam eh, diskutovali velice ostře, měli velice vyhraněné pozice a já tady cítím úsilí o konsenzus a velmi pozitivní klima a za to bych chtěl poděkovat. Chtěl bych také poděkovat panu zpravodaji za to, že velmi usilovně hledá konsenzus Velmi jsme se posunuli vpřed s tímto principem eh, k tomu, co se má dít ve výborech, tedy že tam bude nejprve povinné hlasování a bude také stanoven vyjednávací tým. Je tady velký konsenzus. Ve svém dnešním vystoupení bych se chtěl velmi přimlouvat eh, za eh, celoparlamentní vyjednávání. Minulý týden eh, ve Štrasburku eh, jsme rozhodli na plenárním zasedání o dvou tématech. Jednak zpráva z vlastní iniciativy na téma eh, diabetes. A druhé téma bylo právo dědické v Evropské unii. 40 15 všech manželství jsou eh, mezinárodní manželství a eh, dochází tam také samozřejmě k dědění. A o diabetes jsme 10 minut hlasovali na plenárním zasedání. Byly tam dvě stránky pozměňovacích návrhů. Eh, byla tam diabetes, to znamená tematika, ke které nejsme příslušní, je to v národní hm, působnosti. A potom o dědickém právu, jak hm, u těchto manželství se bude upravovat eh, Dědické právo se hlasovalo opravdu velmi krátce, jediným hlasováním, nikdy se k tomu nedebatovalo a deset eh, 10 sekund. A takto to trvalo na plenárním zasedání. To je realita plenárního zasedání. V Dubnu budeme hlasovat o otázce Schengenu. To bylo velmi rozsáhlé téma eh, v Dánsku, také ve francouzských volbách, jak přistupovat k Schengenu. A zpravodajka, eh, je to liberálka, eh, už závěrečně vyjednala toto téma s radou. A my všichni, jak tady spolu sedíme, jako poslanci Evropského parlamentu se nebudeme nikdy vyjadřovat k tomu, nikdy se nás nezeptají, jak eh, se představujeme eh, další postup s hraničními kontrolami, jestli chceme je zpět zavést nebo nechceme. Budeme moci říci pouze ano nebo ne, protože zpravodaj nám řekne, že je to dobrý kompromis a my to potvrdíme. Takže já bych opravdu chtěl apelovat na to, aby to, Eh, že my jsme zvoleni jako poslanci, poslanci do Evropského parlamentu a probíhá tady legislativa pro 500 milionů Evropanů, eh, budu se zasazovat o to, aby byl Evropský parlament brán vážně. A e, když tady slyším diskuze, že chceme vést nebo že se zohledňují e, menšiny, tak musím apelovat na to, že hovoříme o legislativě pro 500 milionů lidí. A proto přece nemůžeme říci, že tady bude ping-pong. Nakonec e, tento parlament, jehož jsme všichni členové, musí přece rozhodovat o legislativě a nejenom tím, že řekne ano nebo ne. Musí mít možnost rozhodovat také o různých variantách, musí mít možnost diskutovat mezi různými frakcemi a různými orientacemi. Takže proto apeluji na to, abychom měli větší eh, odvahu k tomu přesunout legislativu více do plenárního zasedání. My eh, o zprávách diskutujeme, nebo diskutujeme o mnoha zprávách z iniciativy a ty určují plenární zasedání ve Štrasburku. Ale to, zač jsme pleceni, naše úloha poslance, ta legislativa už na plenárním zasedání neprobíhá. A to je něco, co eh, mě eh, velmi znepokojuje a proto musíme vytvořit určité eh, podmínky, abychom snižovali překážky pro provádění legislativy na plenárním zasedání, pro mm, její schvalování a diskuze. Proto tedy si přeji, abychom šli směrem eh, k menšinám. Původně se tady uvažovalo, že konference předsedů bude rozhodovat o tom, co může být v prvním čtení a co ne. Konference předsedů to znamená právo většiny, protože na konferenci předsedů musí být většina eh, pro určité téma, aby bylo schváleno. A proto eh, jsem velmi rád, že se zde zohledňují i menšiny, že se teď snažíme ubírat tímto směrem, aby mm, tyto věci mohly také řešit na plenár se ovlivňovat. A já bych byl rád, aby každý mandát byl probírán na plenárním zasedání. A ty bez, mandáty bez pochybností by byly během deseti sekund uzavřeny, protože by to byl single vote. A já teď vím, že musíme samozřejmě nalézt kompromis a když teď budeme uvažovat nad tím, jak vypadá právo pro eh, menšiny, tak menšinu, tak eh, bych chtěl požádat kolegy, aby přihlédli k tomu, že v tuto chvíli už máme definici eh, práva menšiny. Kdo má právo jakožto menšina předkládat návrhy na plenárním zasedání? Kdo má toto právo předkládat eh, různé podněty a diskutovat o tématech. Je to eh, jedna frakce nebo 40 poslanců. To je menšina, tak jak je definována dnes v Evropském parlamentu. Eh, potom budeme eh, později hlasovat o aktech přenesené pravomosti. Jak se tedy nakládá s těmi věcmi, kde komise má právo ty věci upravovat? A jak ty věci, které nám nevyhovují, můžeme opět získat do našeho vlivu a pozměnit to? To jsou tedy ty akci v přenesené pravomoci. A někteří z nás v parlamentu a v této skupiny se domluvili na tom, že 40 poslanců potom má právo, když nám ten výsledek nebude vyhovovat, který vypracovala komise, eh, to opět vrátit do parlamentu. Takže 40 poslanců nebo jedna frakce, to je definice menšiny v parlamentu. A já bych chtěl apelovat na to, aby v této otázce, kdo má právo mandát z výboru nechat přeskoumat na plenárním zasedání. To, kdo má eh, právo tady eh, to proskoumat nebo požádat o přeskum, tak mm, bych chtěl, aby to bylo opravdu těch 40 poslanců. A Myslím, že plenární zasedání by nemělo být akceptováno jakožto určitá nouzová cesta, ale eh, mělo by to být hlavní místo naší diskuze. Výbory by připravovali a plenární zasedání by mělo mít eh, nakonec právo to vše přeskoumat. Takže prosím, apeluji na to, abychom plenární zasedání brali vážně. Ano, děkuji mnohokrát za toto vystoupení. A paní kolegyně, prosím, pane předsedo, já se také domnívám, že je třeba skutečně to řešit na plenárním zasedání. Parlament je velký, já chápu, že bylo přijato rozhodnutí, abychom v podstatě některé věci řešili na konferenci předsedů, aby se nemuselo jít na plenární zasedání. Ale to je třeba změnit je třeba dát menšinám možnost, zde souhlasím s panem Bebrem, 40 poslanců nebo jedna politická frakce eh, by měli mít možnost předložit tento návrh, protože jsou zde členové parlamentu, zejména tedy noví třeba členové, kteří v podstatě nemají příležitost se věnovat opravdu práci a obsahu práce tohoto parlamentu. Takže čas plyne, v podstatě se lidé nemají možnost účastnit, všechno závisí na předsedech výborů a na koordinátorech. Já myslím, že skutečně je třeba, eh, aby se mohli členové více podílet Eh, aby to neřešili skutečně jenom ty špičky, to znamená předsedové a podobně. Je skutečně třeba dát možnost všem, aby se účastnili práce parlamentu. A jediný způsob, jak tak eh, postupovat, je eh, jít skutečně tedy touto cestou plenárního zasedání, protože v podstatě plenární zasedání je opravdu tím důležitým momentem Eh, celá řada osob totiž nemá možnost eh, skutečně se dostat k té práci jiným způsobem. Takže je skutečně třeba vycházet z toho, že plenární zasedání je tím nejvhodnějším fórem a v tomto souhlasím s panem Bebrem. A v každém případě tedy vítám zprávu pana Gerera. My jsme o tom již jednali a je třeba to ještě dále projednávat i v politických frakcích, i tedy my sami mezi sebou. Ano, samozřejmě bude třeba ještě pokračovat v diskusích, to je zřejmé. Pan Guerrero, prosím pár slov na závěr. Ano, děkuji. Chtěl bych ještě upřesnit dva, tři konkrétní body a potom učinit takovou obecnější poznámku. Jedna z otázek, kterými se zabýval kolega Hapner. V podstatě já jsem vysvětloval eh, ještě něco předtím, než jste přišel. Předseda výboru nevede jednání. On v podstatě předsedá, ale takovým tím hlavním vyjednavačem je zpravodaj, který má pod svým vedením tým, ve kterém jsou zastoupeny různé tedy politické směry, různé politické frakce, ať už na základě tedy přítomnosti koordinátorů nebo stínových zpravodajů a tak dále. Pokud jde o to, co zde zaznělo ve vztahu k možnosti předávat to přes eh, stránky intranetu. Myslím si, že to je také možnost. K tomu, co říkal Roberto a o čem hovořil také Rafael. E, to mi připadá možná poněkud složité, alespoň v té první fázi. Samozřejmě, že je třeba se tím zabývat v klidu, ale je tady taková obecná věc, kterou bych chtěl připomenout. Často se říká, je třeba stát nohama pevně na zemi a je třeba také mít klidnou mysl. Myslím si, že zde občas panuje určitá nejasná představa o úloze parlamentu. Plenární zasedání vždy vše schvaluje. Argument, podle kterého výbory přijímají rozhodnutí a nikdo o ničem neví, to bych nemohl potvrdit, protože v konečné fázi se všechno potvrzuje na plenárním zasedání. Všechno musí být schváleno také eh, konferencí předsedů, aby se to vůbec objevilo na programu jednání dalšího plenárního zasedání. Takže je zde možnost skutečně o těch věcech popřemýšlet i v politických frakcích, protože parlament nefunguje jenom na základě tedy těch jednotlivců, kteří ho tvoří, ale máme zde i jednání právě v nějakých seskupeních na základě stanovených pravidel. Pokud souhlasíme s tou zásadou, že mm, i menšina, třeba 40 tedy poslanců, Eh, bude mít možnost vystoupit. Tím by bylo ošetřeno i právo menšin. A teď jde o to, jak naložíme vlastně s vystoupením jednotlivých poslanců, jednotlivců, jenomže takto moderní parlamenty nefungují. A takto nemůže také fungovat demokraticky zvolený parlament, který funguje na základě příslušnosti k určitým politickým skupinám. Je třeba samozřejmě respektovat právo menšin a je třeba, aby zde menšiny měly možnost vybrat určitá témata, ke kterým se pak bude vyjadřovat většina. Nicméně si nejsem jist, že zde existuje jediný možný přístup že právě by na základě toho zvoleného postupu 40 poslanců nebo jedna politická frakce mohli skutečně vyjadřovat nějaký většinový názor parlamentu. Čili jde o to najít takový postup, abychom mohli zohlednit názory jednotlivých poslanců, ale abychom zvýšili tu prahovou hodnotu tak, aby tento postup skutečně nevypadal jako ping-pong mezi plenárním jednáním a jednotlivými výbory. Protože jde o to, že musíme vycházet z výsledků, kterých lze takto dosáhnout. Protože pokud sice parlament je reprezentativní, ale nedospěje k žádným výsledkům, pak samozřejmě ta jeho základní úloha nemůže být splněna. Takže máme před sebou ještě určitý čas a já jsem skutečně, jak jsem říkal, ochoten prostudovat pozměňovací návrhy, které budete chtít předkládat, ale zároveň bych chtěl říci, že v určitou chvíli bude skutečně nutno eh, tu zprávu schválit. Ta zpráva musí být schválena většinou, čili bude třeba potom také hlasovat o pozměňovacích návrzích. A vzhledem k tomu, že zde máme tedy určité krajní pozice, Někteří žádají o nižší prahovou hodnotu, někteří o vyšší. A abychom tedy skutečně našli nějaký průměr, musíme potom asi jít cestou většinového hlasování. Bude tedy třeba skutečně hlasovat většinovou cestou. Ano, děkuji. Takže to bereme v potaz. 19. dubna bychom měli jako konečné datum pro předkládání pozměňovacích návrhů a 26. bychom to projednávali. Vzhledem k tomu, že diskuse je velmi živá, eh, kladu si otázku, zda jsme nebyli příliš optimističtí. Toho 26. tedy bychom si nechali jako datum pro diskusi, anebo bychom si tady nechali více času na předkládání pozměňovacích návrhů, v tom případě by to bylo do 7. května pro předkládání návrhů a potom tedy bychom v červnu na to téma jednali. E, vyhovovalo by vám to tak výborně. Čili 7. května pozměňovací návrhy. Prosím, pane zpravodaji. Možná, že to je čistě moje záležitost, ale chtěl bych požádat, abychom se vždy nevraceli k tomu výchozímu stanovisku, protože to bychom nikam nepokročili. Je skutečně třeba kolektivně usilovat o to, abychom našli sdílené stanovisko, protože i když budeme stále posunovat tu hranici pro přijímání pozměňovacích návrhů, když se neodpíchneme tedy od tohoto názoru, tak to nikam nepovede. Ano, máme to zaznamenáno. Já mám pocit, že většina s tím zásadě souhlasila. že vlastně zde není žádný polemický eh, bod, takže bychom se dostali k tomu datu 7. května. A teď přistoupíme k hlasování. Začneme tedy tím protokolem, který se týká irské strany a e, Lisabonské smlouvy. My už jsme o tom diskutovali. E, jedná se tedy o e, zprávu, ke které bylo předloženo 10 pozměňovacích návrhů. A teď přejdeme k hlasování.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 že budeme moci hlasovat o návrhu ke konzultacím. E, kompromis D. Pane předsedo, já jsem se chtěl pouze zeptat. Chtěl jsem požádat o půl minutky na to, abych se ještě více seznámil s jedním kompromisem předtím, než začneme. Non posso dire di no all'onorevole Dafe, però che siano 30 secondi. Pane Dafe, dobře, ale skutečně jenom tedy půl minuty. questo direttamente. Sì, sì. Possiamo, presentare uh, Chairman, the, uh, Pane předsedo, návrh se týká kompromisu k úvodnímu ustanovení uh, G a eh, My bychom chtěli vložit na konec slova z původního textu, kde je uvedeno, a nijak nebrání dalšímu pokroku směrem ke, k ekonomické koordinaci. Eh, podívejte se na můj pozměňovací návrh 3. tak eh, tam jde o vypuštění těchto závěrečných slov. Chtěl jsem to vypustit, ale eh, když jsem se nad tím eh, pečlivě zamyslel, tak si myslím, že formulace pana Rangela je lepší a chtěl bych doplnit ten kompromis tím, že bychom tam doplnili ty závěrečná slova. Pokud s tím pan zpravodaj bude souhlasit. Ano, zdá se, že je s tím vyjádřen souhlas, dobře. Takže teď můžeme opravdu přistoupit k hlasování. Pozměňovací návrh A D. I mean... Děkuji, pane předsedo. To, co navrhuje pan Dáv, je ústní pozměňovací návrh ke kompromisu, ale já jsem proti tomu. Eh, eh, cominciamo a votare. Quando arriviamo all'emendamento A eh, discuteremo di questa questione. Ten... Můžeme tedy začít hlasovat, až se dostaneme k tomuto bodu, tak uvidíme. Jde v podstatě o to, že tady nebyl navržen nový text, ale že bylo navrženo vrátit se k původnímu textu. To je zase jiná situace. Takže kompromis D. Kdo s tím souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Devítka odpadá. Desítka, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. E1, pan Dav. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď F. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pardon, odmítnuto, zamítnuto. Takže já jsem chtěl udělat eh, tady trošku radost svému kolegovi, ale nepodařilo se. Takže teď kompromis. A chtěl bych vědět, zda je tedy přijatelný nebo ne. Tedy vlastně ten pozměňovací návrh k tomu e, změněnému návrhu kompromisu. Vlastně se jedná o návrat tedy k tomu původnímu textu. Co k tomu říká pan zpravodaj? Problem. Eh, já si myslím, že tam není žádný problém a ta závěrečná věta, kterou tam dodáváme, je vlastně větou z toho původního textu, takže si myslím, že by to mělo být eh, v pořádku. Takže pokud nikdo nemá žádný k tomu další návrh, protinávrh, jde v podstatě o to vrátit se k části původního textu, takže proti tomu nikdo nic nenamítá. Takže teď budeme hlasovat, kdo je pro, kdo je proti. Takže teď kompromis B, kdo je pro, proti, přijato. Kompromis C, kdo je pro, Teď budeme tedy hlasovat odděleně. Odděleně k tomu C. Takže oddělené hlasování. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A teď druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže další odpadá. Teď sedm. Mr. Schmidt, kdo je pro? Kdo je Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Osmička. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď tedy konečné eh, hlasování týkající se celého návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď přejdeme k té další části. To se týká tedy té úmluvy. Pan Mr. Schmidt navrhuje tedy B. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Teď tedy eh, hlasování o rozhodnutí Evropského parlamentu pro, Přijato. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jedno, jeden hlas, čili přijato. Teď budeme hlasovat o změně článku 87-88 jednacího řádu. Takže kompromis A, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 21 byla stažená. Kompromis B. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Třicet sedm. Tam je nový kompromis. Pan Dav. Uh, Máme zde eh, kompromis, který eh, byl eh, nám, byl nám tady rozdán panem Webrem a mnou, který v zásadě 37 a 35 omezuje. Ten text tedy máte přečtený, ano, text tohoto kompromisního návrhu. Takže budeme hlasovat o kompromisním návrhu C. Čili 35 a 37 vlastně dohromady. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis C. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 41 hlasujeme unblock, takže 41 a 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ne, nikdo se nezdržel. Takže sedmička, kdo je pro? Sedmička proti. Kdo se zdržel? Přijato. Čtyřicet tři, kdo je pro? Proti. Zdržel se? Přijato. Osmička byla stažená. Devítka, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Deset pro? Proti? Zdržel se přijato. Jedenáct pro? Proti? Zdržel se přijato. Dvanáct pro? Proti? Zdržel se přijato. 44 pro, proti, zdržel se přijato, 13 byla stažená, 45 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 14 pro, proti, zdržel se. Přijato. 46 pro, proti, zdržel se. Přijato. 15 pro, ne, ta odpadá. 16 pro, proti, zdržel se. Přijato. 18 a 49. Totožné pro, proti, zdržel se, přijato. 49 první část pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 19 pro proti, zdržel se, přijato, ne, zamítnuto, opravuje, ne, ne, ne, skutečně, bylo to přijato, opravuje se pan předseda. Teď 49, druhá část, pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. 20 pro, proti, zdržel se, přijato, 50 pro, ne, nebudeme hlasně hlasovat, to odpadá, a teď 1,50 pro, proti, zdržel se přijato. A teď tedy konečné hlasování o celém návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Děkuji. A teď můžeme přejít k následujícímu hlasování. Bod 15. Změna článku 196. Pokud jde tedy o výbory, a tady mm, nám přišla žádost o možnost posunout toto hlasování na pozdější termín takže se k tomu vrátíme až eh, později. A teď tedy EU pro občany. Tady máme hlasovat o návrhu stanoviska. Už jsme o tom diskutovali 28. února. Pozměňovací návrhy byly předloženy začátkem března a teď tedy budeme hlasovat. Přecházíme tedy do fáze hlasování chviličku, prosím. Perfecto. Allora, pongo in votazione. Takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 23. Kdo je pro? Proti? zamítnut. A dále budeme hlasovat o první části článku 2 a pozměňovacím návrhu 17 zpravodajky. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schválen. Budeme hlasovat o druhé části stejného článku. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. A tím pádem padá také pozměňovací návrh 42. A teď 41. Kdo je pro, zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Pozměňovací návrh 403. Kdo je pro? je tady také ústní pozměňovací návrh, který je eh, pro. Kdo je pro? Kdo se zdržel? Schválen. A tím se dostáváme eh, k pozměňovacímu návrhu 64. Fox. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Takže ještě jednou, kdo je pro, zvedněte ruku, prosím. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schválen. Jsme o pozměňovacího návrhu 45 Fox. Kdo je pro, zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schválen. Pozměňovací návrh 46. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Proti? Zdržel se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 47. DAV. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schválen. Pozměňovací návrh 18 Spravodajky, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schválen. Kompromis A. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schválen. a číslo 50. Pozměňovací návrh 50, Fox pro. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schválen. 51, Durang. Kdo je pro? Proti? Schválen. Pozměňovací návrh 18, zpravodajky pro. Pardon, zpravodaj, je to. Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 19, zpravodaj pro. Proti. Zdržel se. Schválen. Potom 52. Ústní pozměňovací návrh k úpravě úvodního ustanovení. Kdo je pro, zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schválen. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro, zvedněte ruku. Proti. Zdržel se. Zamítnut. 24 eh, a 25 eh, padá. A eh, další pro. Proti. Kdo se zdržel? Schválen. Pozměňovací návrh 2. Pro. Proti. Zdržel se. Schválen. Kompromis B. Pro. Proti. E, dva proti. Zdržel se. Schválen. Padají tedy pozměňovací návrh 3 a 26 a tím pádem můžeme hlasovat o kompromisu C. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schválen. To znamená, že uh, už nemusíme hlasovat o další. Můžeme k Dčku, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schválen. 5, 29, 30 jsou pokryty a 28 dav, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 6. Spravodaj pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 31. Gurmaj pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 7. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 32. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 33. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnout. 34. Gurmaj. Pro? Proti? schválen. E, návrh 8 pro, proti. Stačili se schváleno. Dostáváme se e, k devátému návrhu. Ano, pro, proti, zdržel se, schváleno. 35 pro, proti, zdržel se, schváleno. 36 pro, proti, zdržel se, schváleno. 10 pro, proti, zdržel se, schválen. 11 pro, proti, zdržel se, schváleno. 12 Dobře, takže eh, hlasujeme o 12 pro. Proti. Zamítnut. Třicet sedm. Je tam nějaký, kdo je pro? Proti? Zdržel jsem. Zamítnut. 38. Pro. Proti. Schválen. Zdržel se? Hm, schváleno. V každém případě schváleno. 13 už jsme udělali, takže 14 eh, padá. 39, kdo je pro? A pane předsedo, co s třináctkou? Dobře, eh, musíme hlasovat o 13. Buďte prosím trpěliví, trochu jsem to tady popletl, ale... Eh, takže 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. 14 padá a tím pádem 39. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Eh, Pozměňovací návrh 40. Kdo je pro? Proti? Většina. Zamítnut. Pozměňovací návrh 15, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 16, kdo je pro? Proti? Zdržel se? zamítnout. Pardon, schváleno. Schváleno. Eh, pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Proti? Jedenáct a je jedenáct. Jeden se zdržel a je to zamítnuto. 22, pozměňovací návrh zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zamítnut. Závěrečné hlasování o návrhu, eh, zvedněte ruku, kdo jste pro. Proti? Zdržel se? A je schváleno, takže blahopřeji eh, panu zpravodaji Hefnerovi. A paní eh, Gormaj se chce vyjádřit. Já bych, chtěl eh, pouze, já bych chtěla pouze požádat o vaši pozornost pokud jde o první hlasování v této záležitosti, týká se to názvu, Měli jsme tady eh, rozpravu v tomto výboru a já bych vám chtěla pouze připomenout, kolegové, že jsme měli usnesení, ve kterém jsme rozhodli, že budeme hovořit o evropském občanství, protože to je širší, než hovořit o evropských občanech. A proto jsem chtěla se držet spíše toho občanství, tedy té dřívější dohody. A proto jsem tady udělala pozměňovací návrh 23. Chtěla bych vám to pouze objasnit ještě jednou, abyste si byli jisti, o čem budete hlasovat. My jsme eh, tedy tady měli usnesení, víme, jak ta situace je obtížná v Evropě a proto jsme přijali usnesení, že chceme eh, v roce 2013 mít evropské občanství a ne občany protože to by bylo mnohem eh, menší. Proto tady mám pozměňovací návrh, protože bych chtěla, abychom se sami drželi našeho usnesení. Chci zajistit, abyste věděli, o čem se hlasuje. Je to seriózní, vážné. Eh, konzultovala jsem to s panem zpravodajem a eh, byla jsem velmi ráda, že byl pro. Takže eh, budeme hlasovat. Dobře, děkuji paní Gurmaj a budeme hlasovat o další zprávě, kde jde o otázky, písemnému zodpovězení otázek výboru. Už jsme o tom hovořili. A... Se permettete, io vi leggo. Tak eh, my jsme o tom eh, zatím tady nehlasovali, nebylo to možné. Já bych chtěl nyní projít jenom to, co tady máme před sebou. Myslím, že je to docela zřetelné. Eh, pokud do tří týdnů není otázka zodpovězená, můžeme požádat, aby se ocela na programu výboru na prvním zasedání, nejbližším zasedání. Výbor zahraniční poukázal na to, že má mnoho nezodpovědných otázek, nezodpovězených otázek. Právo vznášet tyto dotazy Eh, by měl být podroben velmi přísnému pravidlu a sice, že ta otázka musí být projednána na nejbližším zasedání výboru, příslušného výboru. Eh, druhá možnost byla to také nedělat. Máme tady text dopisu k tomu, který si můžete prostudovat. Nové znění říká, že předseda parlamentního výboru, a já to Eh, přečtu nyní ve francouzštině. Takže pokud jde o srovn- svolání jednání, pak tedy náleží pro správnou organizaci práce jemu, aby rozhodl o programu jednání toho zasedání, které je svoláno. Tím se nijak nemění to, co je řečeno v článku 117.3, eh, zahrnout tam také písemnou odpověď. Závisí to v podstatě na tom, kdy se tedy sejde ten výbor. Nicméně pan předseda má možnost rozhodnout, že zvolí mezi určitými politickými prioritami, které potom povedou k sestavení programu, například jednání bez rozpravy, případně s přijetím rozhodnutí o tom, jak se bude dále postupovat, nebo doporučení na přenos na pozdější zasedání. Takže v podstatě se to může objevit na programu jednání té první schůze. Nicméně pan předseda může také navrhnout, aby se to přeneslo na pozdější období, vzhledem k tomu, že nebude možno třeba ten program plně vyčerpat. Mně to připadá jako velmi rozumné. Ano, děkuji, pane předsedo. Není to otázka života nebo smrti, ale osobně se domnívám, že podstatě rozpor mezi články 117 a 193 se těžko dá vyřešit touto formou výkladu. Článek 117 v současné době dává konkrétní právo poslancům. Jde o to, aby mohla být zapsána otázka na program té následující schůze příslušného výboru. Takže za současného stavu věcí je to výjimka pro možnost, aby předseda výboru rozhodoval o programu jednání. Abychom tento problém vyřešili, myslím si, že by bylo vhodnější zvolit cestu změny jednacího řádu. A pokud jde o tu druhou možnost, kterou jste navrhoval, Myslím si, že by bylo rozumnější omezit se na to, že bychom v podstatě eh, umožnili ten přenos na další jednání podle článku 117, protože aby skutečně tedy to mohlo takto být ošetřeno, proběhne to stejně na bázi dohody s předsedou a tím pádem bude možno dohodnout také datum, ke kterému by se to na programu objevilo. Není to samozřejmě zásadně důležité, ale ten postup pro vyřešení daného rozporu na základě změny jednacího řádu mi připadá vhodnější, ale samozřejmě se tedy v tomto nechám eh, případně přesvědčit. Ano, děkuji. Jistě, že to není otázka nejzásadnější, ale můžeme to samozřejmě ještě dále prodiskutovat. Myslel jsem si však, že bychom eh, poslali tedy určitý dopis s výkladem. Eh, v tom dopise bychom v podstatě souhlasili s tím, eh, co je řečeno v článku 117, na tedy nějaké pozdější Eh, zasedání pozdější schůzi, aniž bychom ale určovali přesné datum, protože stejně je na předsedovi, aby rozhodl o pořadí jednotlivých bodů. Takže vlastně můžeme rozhodnout o tom, že se otázka posune na později. Ano, já souhlasím s tím, co říká pan předseda. Myslím si, že to změní jste navrhl správně, že to vnáší větší jasno že zde nedochází ke střetu mezi jednotlivými články. Pokud tedy takovýto výklad přijmeme, je tady určitá pružnost, která je také důležitá, například proto, aby bylo možno případně rozhodnout i bez rozpravy. S tím si myslím, že můžeme naprosto s takovýmto výkladem souhlasit, že je to jasné. Děkuji vám. I, um... I think that... Já se domnívám, že pan Gualtieri má pravdu. A že to, že vyškrtneme tady to trvání na tom, aby to bylo hned na nejbližším výboru, takže to by situaci pomohlo. Také se domnívám, že velké množství eh, eh, písemných otázek, zejména tedy na paní Eštnovou a eh, její servis, že možná by nás to mohlo vést k tomu, abychom požádali výbor, který produkuje toto množství otázek, aby se trošku zamysleli otázkami etiky, charakteru a kritérií eh, platných eh, k písem, pro písemné dotazy. Já osobně hodlám eh, podat návrh na poněkud důkladnější reformu tohoto postupu, eh, která tedy bude širší než ta současná. Pan Hefner. Vzhledem eh, k dosávadnímu průběhu debaty eh, chci navrhnout něco, co je spíše metodické než substan- k substanci. Já si myslím, že ono je to do jisté míry kontroverzní a navrhl bych, abychom dnes na základně eh, ústního návrhu, který tady máme k dispozici pouze francouzsky, eh, abychom tedy dnes nerozhodovali. Prosil bych, abychom to nechali na příští zasedání. Byl bych skutečně vděčný aby se to opravdu nerozhodovalo pouze na základě toho francouzského textu, abychom eh, si také nechali více času na rozhodnutí, neboť je to záležitost zjevně kontroverzní. Ano, dobře, vidím, že to je vyvážený přístup jako vždy. Upřímně řečeno, pokud bychom chtěli upravit eh, jednací řád. Eh, bylo by to složité, nebo si to vyžaduje kvalifikovanou většinu v plénárním eh, zasedání. Čili skutečně můžeme o tom uvažovat, ale každopádně to můžeme odložit na příští zasedání. No a teď bychom tedy pokročili dál. takže není to to, co jsem původně oznámil, říká vám předseda. E, takže pozměňovací návrh 196 už není na hlasovacím seznamu, ačkoliv můžeme se u toho zastavit. Pan Dav? E, pane předsedo, otázka transparentnosti a hlasování v stádiu projednávání ve výborech. Vede k zamýšlení zejména proto, že objem legislativních návrhů se de facto rozhoduje při prvním čtení ve výboru. A e, celkově došlo k také posílení legislativní pravomocí parlamentu. Ačkoliv nyní samozřejmě můžeme žádat o hlasování po jménech již ve výboru, Eh, je to možnost, záleží to na naší úvaze. A praxe ukazuje, že se této možnosti využívá málo kdy. Hlasování výboru jsou veřejná, ale hlasování nominální tedy že hlasují členové výboru jmenovitě proč či proti konkrétnímu legislativnímu aktu, eh, tak to je z hlediska tisku veřejnosti a Eh, dalších zainteresovaných stran eh, je to nepřehledné, těžko se to pro ně sleduje. Moje skupina je přesvědčena o tom, že jediné řešení je to, aby se eh, toto jmenovité hlasování zaznamenávalo. A aby byly prostě eh, zápisy ze zasedání veřejné tak jako je to v případě plenárního zasedání. Domnívám se, že to povede k posílení zodpovědnosti poslanců zasedajících eh, ve výborech eh, směrem ke svým politickým skupinám a voličům. Eh, obecně bych řekl, že jde o odhalení, o vržení více světla na postupy v parlamentu a o ustanovení optimální standardu transparentnosti v zákonodárném sboru, aniž by došlo, aniž by došlo k negativnímu ovlivnění legislativních procesů. já myslím, že to povinné hlasování po jménech eh, trošku porovnáváme s americkým kongresem, který je de facto eh, naším nejbližším eh, orgánem, který je tedy velmi podobně organizován, neboť také o federální parlament. Já bych byl rád, kdyby to skupiny podpořily jakožto součást celého toho reformního úsilí o modernizaci a posílení politické legitimity eh, tohoto parlamentu. Děkuji vám, pane Dafe, pan Gualtieri. Děkuji vám. V socialistické skupině panují určité obavy spojené s návrhem pana Dafa. Domníváme se, že mezi výbory a plénem by měl být zachován určitý rozdíl, zejména v souvislosti s tím, že se snažíme posílit suverenitu a význam parlamentního pléna. Tento požadavek je určitě odůvodnitelný skutečností, že výbory a plénum to jsou dva různé orgány a každý z nich sehrává svou specifickou roli. Tím že bychom posilovali roli výboru tím, že by bylo zavedeno povinné hlasování po jménech, to podle nás není nutné. V některých případech navíc eh, hlasování po jménech není pouze prvkem pro transparentnost, ale spíše také eh, může být eh, příležitosti pro vyvíjení tlaku na konkrétní eh, poslance ze strany dobře organizovaných eh, skupin, takže já si myslím, že tady ta současná ochrana by měla být zachována. Já eh, se přikláním víceméně k panu Gualtierimu. A domnívám se, že o tom bychom měli ještě hlouběji pouvažovat, poněvadž je rozdíl eh, mezi tím stádiem projednávání ve výborech a na plénu a existuje tady určitá tradice a eh, jestliže bychom tady eh, měli hlasovat povinně po jménech v třeba v závěrečném hlasování na plénu, to myslím, že je dobře, ale přenášet toto pravidlo automaticky také na výbory, to nevím, jestli je šťastné a myslím, že bychom to měli ještě hlouběji promyslet a poté se tomu eh, vyjádřit. Děkujeme, pan Víland. Děkuji vám pane eh, předsedo, já se můžu připojit k panu Valtěru Madraškovskému. Já jsem také skeptický v otázce, zda bychom měli toto zavádět, tedy to hlasování po jménech. Já v článku 3 eh, jsem říkal, že pokud bychom to skutečně zavedli, pak, ale pouze pak, bychom se neměli omezovat pouze na zákonodárné zprávy, ale mělo by se to týkat všech ostatních eh, případů ve frakcích a také třeba 5% členů, kteří také mohou znášet eh, požadavky na zprávy z vlastní iniciativy. Čili já bych to tedy eh, neomezoval tak, jako pan Dav. Čili pokud chceme zavést, opakuji, povinné hlasování po jménech u legislativních zpráv, pak musí toto otevření jít také tam, kde hlasuje frakce nebo 5 5 poslanců. Děkuji vám, pan Hefner. Já bych chtěl úvodem říci, že v této otázce nemám ještě definitivně rozhodnutou pozici. Já myslím, že bychom eh, si v tom měli Eh, dobře rozhodnout. Já vidím tady eh, souvislost ve zprávě, eh, o které tady hovoříme. Jde o to, jak do budoucna zacházet s pozměňovacími návrhy, také kvórum, jak to hlasovat a tak dále. Já musím, jestli tedy připustit debatu na plénu nebo ne. Eh, my totiž stojíme na křižovatce. Eh, já bych byl spíš, eh, nebo pokud bychom byli pro vyloučení, což myslím, že tak nějak je směr, který tady převládá, pak je třeba zajistit maximální transparentnost hlasování. Ale já si také myslím, že bylo dobré, kdyby náš parlament eh, ve svém jednacím řádu eh, uznal rozdíl mezi hlasováním po jménech a jiným hlasováním. Prostě eh, nejde tedy o to, že pokud tady máme hlasování, která jsou dobře Eh, dobře připravena, tak možná má do určité míry smysl, a to nejenom na tom plénu, aby se vždy hlasovalo po jménech. Čili já myslím, že to není proto, aby každý byl eh, jaksi před eh, veřejností odhalen za hlasování, ale já si myslím, že určitá vysledovatelnost tady je nutná, takže já si myslím, že ty dvě otázky by měly být propojeny a opět eh, eh, také bych eh, rád, kdybychom se nad tím ještě více zamysleli. Dobře, děkuji. Ještě pan Dav závěrem. Já se každopádně domnívám, že význam tohoto návrhu je takový, že si zaslouží ještě další zvažování a já určitě se nesnažím eh, podněcovat nebo tvrdit to, že eh, by snad to mělo být, nebo podceňovat význam toho, to, této navrhované změny. To by určitě výrazně změnilo povahu postupu ve výboru při legislativní práci. Já eh, souhlasím s tím, co třeba eh, původně řekl pan Weber, že parlament by se měl eh, zaměřovat na, na kvalitu a profil své legislativní práce. souhlasím nicméně s tím, že hlasování eh, ve všech závěrečných fázích eh, legislativního procesu je stádium, kdy poslanci by skutečně eh, měli být, nebo měla by tady možnost je skutečně žádat, aby se zodpovídali ze svého rozhodování. Jenomže vzhledem k tomu, že v prvních čteních eh, ve výboru eh, jde tady skutečně k, eh, k tomu významnému začátku, takže je to Eh, řekl bych, eh, velmi významná část eh, hlasování a také by bylo dobré, kdyby se tady do procesu vnutila větší transparentnost. Já si myslím, že nemůžeme na jedné straně se eh, schovávat za sdílenou responsibilitu, odpovědnost, eh, když na druhé straně chceme posilovat legitimitu parlamentu obecně. legislativní proces je rozšířen do fází, postupuje v krocích a postupně se přibližuje k výsledku. Čili pokud se poslanec rozhodne změnit eh, svůj postoj s tím, jak se vyvíjí, jak eh, příslušný legislativní akt prochází stády legislativního eh, procesu. Určitě není žádná ostuda, jestliže se pozice poslance k vznikající legislativě vyvíjí. Domnívám se ovšem, že je mimořádně důležité to, aby legislativní proces v našem parlamentu byl otevřenější, snáze sledovatelný z pohledu veřejnosti a médií než dnes. Samozřejmě, že stranická disciplína se bude pravděpodobně posilovat v důsledku této změny. Domnívám se ovšem, že už eh, někteří z nás eh, se tady shodli na tom, že význam stran by skutečně měl být posílen na tedy stranické disciplíny. A já myslím, že část toho, co zde navrhujeme, jde právě tímto směrem. K návrhu pana Vilanda, že stejná transparentnost by měla být rozšířena na každé hlasování, tak to je, myslím, že s tím bych v současné době nemohl souhlasit. Já bych se spíše zaměřil na zlepšení kvality naší legislativní práce a na další reformy nelegislativních procesů, to myslím, bychom se měli zaměřit spíše eh, zvlášť a jinde. Nezahrnovat to do současného úsilí. Já velice rád budu nadále eh, s kolegy jednat v tomto duchu. a určitě eh, budu pro velice svišnou a rychlou výměnu názoru. Tak děkujeme. Čili toto hlasování odkládáme na příště. A máme eh, novinky z České republiky. Delegace z Českého parlamentu příští, tý, příští pondělí nebude moci přijet, takže Eh, bude to někdy jindy, možná, že během dubnového štrasburského zasedání, já nevím, 25. dubna, uvidíme. Pan Valtěry? Eh, já bych řekl, že příští týden v úterý zde bude delegace ústavního výboru Českého parlamentu. To je celkem náhoda, ale eh, možná, že tady nebude to moci být v pondělí, ale mm, v to úterý možná by se dalo využít této příležitosti. A možná, že bychom mohli také k českým kolegům přímo mluvit. Eh, a nevím, jestli to tak bude. So it's not exactly the information I gave. Sorry, I... Aha, takže ne. Eh, takže já jsem neměl správnou informaci. Eh, odvolávám, co jsem řekl. Ano, ano, eh, budeme, stejně by nám tady vznikly organizační problémy se zařizováním místnosti a tlumočení a tak dále. Reprezentanti del Parlamento Čech, della Repubblica ceca. Takže slyšení s představiteli obou komor Českého parlamentu eh, odkládáme na 17. nebo 25. dubna podle toho, jak to bude. Dobře. A e, teď je tady, e, pokud se týče e, iniciativy evropských občanů, k tomu jsme už stanovili 20. březen pro podávání pozměňovacích návrhů a bude se moci hlasovat eh, v Dubnu. My nyní máme eh, výměnu názoru, takže eh, paní kolegyně Gorma. Dobře, tak jsem rád, že pokračovat. Jak víte, naplňování Evropské občanské iniciativy to je nový element zastupitelské demokracie a my jsme o tom debatovali už na všech možných úrovních, zde v AFKu, v petičním výboru, eh, také eh, další pracovní skupiny Evropská komise se tím zabývala a nyní jde o tom, jak daleko pokračilo implementace eh, ze strany komise a členských zemí. Pokud se týče eh, sběru po síti. Některé členské země eh, mají potíže s eh, tím, aby stihli v termínu tuto certifikaci, čili my musíme vyvíjet tlak, aby tento závazek byl splněn co nejrychleji, neboť je třeba, abychom to brali velice, velice mm, svižně. Komise nyní říká, že by ta certifikace měla být bezplatná a náklady by měly nést příslušné státní orgány. V únoru jsme hlasovali tedy v výboru AFKO a já bych to zhrnula takto. Jak bylo správně řečeno na posledním zasedání výboru, veřejné slyšení by mělo být pořádáno příslušným výborem. Toto je garance toho, aby všechny úspěšné iniciativy měly stejný přístup tím, že se bude vytvářet jednotné kontaktní středisko. A vyjádřil se k tomu pan Chorgos Papastamkos z e EPP a předseda parlamentu e, tohoto poslance nominoval jako zodpovědného za tuto problematiku. Za druhé, e, při diskuse o navrhované legislativní úpravě příslušným výborem, aby byla Eh, získán eh, čas a vyřešili se problémy mezi výbory. Bude to předseda konference předsedů výboru, který určí eh, odpovědný výbor. Samozřejmě, že na slyšení by se mohl účastnit petiční výbor, to by mělo být zaručeno. A Mělo by to být eh, umožněno na žádost předsedy tohoto petičního výboru. A zejména se to týká tam eh, takovýchto témat, eh, kde petiční výbor se podobnými tématy už zabýval. To, aby PETI mělo mandát sledovat dále neúspěšné iniciativy na základě milionu podpisů, tak to také byl, bude řečeno. Eh, tato řešení bude znamenat eh, využití zkušeností výboru PETI tím, že se bude udržovat eh, dialog s občanskou společností a dalšími aktéry. Pan Cassini v únoru jasně řekl, že je třeba aby se rozlišovalo mezi ECI a mezi peticemi, eh, které nebudou vyžadovat eh, stejný počet podpisů a zasílají se komisi. Eh, pety je výborem, kam se obracejí občané se specifickými problémy, svými peticemi. Evropská občanská iniciativa je součástí demokratických postupů a to se týká eh, postupu podle článku 20. My bychom měli také pamatovat na to, že legislativní iniciativa je nadále monopolem komise, ale je možné to doplnit eh, obecnou interinstitucionální dohodou, eh, kde se ustanoví možnost požádat slyšení. Evropský parlament musí nadále zůstat nezávislým legislativním orgánem. Eh, eh, Evropská komise by eh, měla být předem informovat nebo včas informovat Evropský parlament o existenci Evropské občanské iniciativy, která se vztahuje k dané tematice. Já bych nyní eh, vás prosila, abyste se zapojili do debaty a abyste se vyjádřili svými názory k této důležité věci. A eh, navíc eh, se nám podařilo s Anem Lemasurem pozvat do debaty předsedu petičního výboru. Já jsem nakloněna pro vypracování dobrých kompromisních návrhů k navrhovanému termínu, což je 22. březen. I want to thank Chita for the good, very good work. Chtěla bych poděkovat za velmi uh, dobrou práci. Plně souhlasím s tím, co jste řekla. A chtěla bych také zdůraznit uh, sběr přes uh, internet. Je to velmi důležité a zároveň bych také chtěla říct, že to není jediný způsob, kterým by to mělo být eh, prováděno. Měli bychom postupovat i eh, tím půzovkách staromodním způsobem, protože eh, v mnoha zemích Evropy to není možné, ve všech částech země. A to, že je to bezplatné, to je také velmi důležité, protože je to, jinak by to bylo možné pouze pro velké organizace a toto má být občanská iniciativa a ne iniciativa organizací. Veřejné slyšení je také důležité a také zastoupení na vysoké úrovni ze strany komise, protože eh, když tam bude sezbíráno milion jmen, tedy to je ta podmínka, tak si myslím, že komise a komisař by Eh, měli také vyjádřit svou pozornost, protože kdyby to byl těmto lidem, protože kdyby to byly podnikatelé tak, eh, nebo velké podniky, tak by tam byla celá komise, ale když jsou tam běžní lidé, tak je potřeba, aby tam také byli zastoupeni. Myslím si, že musíme celou věc popohnat, protože zpívají pouze dva týdny než se to celé spustí a mnozí uh, už uh, tady kladou otázky, jestli je to možné už schromažďovat ta jména eh, přes internet a bylo by dobré, abychom to stihli, to by bylo dobré pro imič Evropské unie. Děkuji, pane předsedo. Jak si většina z vás pamatuje, uh, Eh, tento výbor v poslanc a parlament bojoval eh, s komisí o této iniciativě pro občany a my jsme zvítězili, byli jsme úspěšní a proto je také naší povinností, abychom, když upravujeme eh, procesní pravidla, uchovali tento dobrý výsledek a zachovali ty pozitivní stránky, kterou by tato iniciativa měla mít. Měli bychom se tedy, ehm, tedy eh, snažit a nebudu překvapen, eh, kdyby slyšení, to první slyšení bylo eh, zorganizováno hm, ke konci tohoto roku anebo před koncem tohoto mandátu. V tomto smyslu bychom tedy měli být pragmatičtější a otevřenější a měli bychom mít na paměti, že právě kvůli všem těmto změna, musíme se, nebo kvůli tomu, že se to musí přizpůsobit těm pravidlům, tak bychom měli být chápaví. Já bych chtěl poděkovat zpravodajce za její odvedenou práci a myslím si ovšem, že by tady bylo možné vyvinout ještě další úsilí v různými, různými směry. Účelem této zprávy je e, vytvořit nebo předložit pravidla e, pro slyšení e, k této občanské iniciativě a proto to musí být tady velmi pečlivé, musí to zohledňovat všechny stránky problému. Za prvé si myslím, že Eh, příliš pravomocí se směřuje k předsedovi konference eh, mm, eh, předsedu výboru. Když se podíváme na pravidla 123 a pravidlo 70, tak mm, uvidíte to stejné a otázka, jestli je to přijatelné. Chceme tady snad vytvořit nějakého superposlance, já si myslím, že to přece nemůže být naše přání. Přece nemůžeme jedné osobě dát tolik pravomocí. To by nebylo ani transparentní, ani efektivní, právě naopak. A proto jsem silně přesvědčen, že by to neměl být předseda konference eh, výbor, předsedu výboru, který by sám rozhodoval, který výbor je zodpovědný za vedení veřejného slyšení. Za druhé, pokud bude možné, aby dva nebo více výborů se mohlo zapojit do jediného slyšení, tak potom tady musíme eh, vycházet z odstavce 188 odstavec 2, kde se ehm, upravuje eh, konflikt kompetencí, protože jinak bychom byli možná velice nekonzistentní, pokud jde o obecná pravidla a eh, jednací pravidla. A tato nedůslednost by byla ještě větší, kdyby jedna osoba rozhodovala o tom, jaký výbor proto bude příslušný. Eh, a není tady nic řečeno nebo příliš o osobách, které by měly předkládat iniciativu. Návrh se o tom také příliš eh, nevyjadřuje. Specifické pravidla pro složení týmu eh, který nás bude zastupovat, musí být eh, stanoven. A iniciativa by podle mého názoru měla být předkládána lidmi eh, z výboru pro eh, občanské záležitosti a, a ty by měly tedy být v kontaktu s těmi lidmi. Podle mého názoru by to tím bylo jasnější a vlastně by to i vyřešilo finanční problémy, ke kterým by mohlo eh, dojít v souvislosti s tou myšlenkou zpravodajky, že eh, ty náklady eh, by měl hradit parlament. Je zřejmé, že samozřejmě žijeme v mimořádné době, nejenom kvůli finanční krizi, ale také z institucionálního hlediska. A v tomto okamžiku musíme být opravdu jednomyslní a musíme společně hájit pozici parlamentu a proto bychom měli eh, také klást eh, tlak na to, jaký bude výsledek eh, z těchto slyšení. Měli bychom se snažit, aby to bylo dobré. Měli bychom navrhnout určitý dotazník a když se mě zeptáte, jaký, tak možnou odpovědí by bylo, že to bude eh, soubor různých podtémat a otázek z nějakého širšího kontextu eh, hlavního tématu celé iniciativy. Účelem by bylo zaměřit slyšení tak, aby bylo produktivnější a užitečnější. Proto si myslím, že naši kolegové z výboru PETY jsou nejkvalifikovanější pro eh, tuto práci. A pokud s tím budou souhlasit, tak by z jejich iniciativy mělo být eh, vydáno stanovisko, eh, které se bude týkat eh, dotazníku. Potom bychom měli velmi profesionální slyšení a slyšení, které by bylo blízko občanům. Jsem přesvědčen, že Otázky, eh, ke kterým bude iniciativa směřovat, nesmí být podceňované. A tento parlament by měl jednat pouze ve svých pravomocích a měla by tady být možnost eh, eh, zaměřit se na iniciativu a jednat o ní s komisí. Potom pety. Měli by mít možnost zkoumat tu otázku, protože je to petice. Iniciativa občanských inici- Evropská občanská iniciativa ale není podle mého názoru otázka petice. A co udělat s iniciativou, která nebude splňovat všechna kritéria? Já si myslím, že bychom tady měli explicitně v pravidlech vytyčit možnost pro parlament přijít eh, se zprávou z vlastní iniciativy a bylo by to mít eh, v souladu s článkem 255 eh, smlouvy o fungování Evropské unie, tam je uvedeno, že parlament, nebo znamenalo by to, že parlament by sám mohl předkládat vhodný návrh k přijetí nějakého nového aktu nebo k pozměnění nějakého existujícího aktu. E, díky tomu bychom měli více pravomocí a přitom bychom jednali pouze e, v rozmezí smluv a nepřekračovali je. Děkuji. Tarkovský. A teď pan Tarkovský. Čaškovský. First of all, thank you for, for your... Já děkuji za odvedenou práci. Myslím si, že je to vynikající kompromis mezi výbory a také výborem PETI, který se chtěl do té celé záležitosti zapojit. A chtěl bych eh, pouze eh, trochu upravit své vlastní pozměňovací návrhy, tak aby byly specifičtější, například konference předsedů výborů a to, jestli by měli jmenovat jeden konkrétní výbor, tak eh, tedy ten výbor, který by eh, řešil ty otázky. Eh, já to chci upřesnit, ale v podstatě se nezmění povaha vašeho návrhu. Dále chceme být otevření výboru PETY, tak abychom je plně uspokojili, takže by měla být možnost poslat nejenom členy prezidia a koordinátory, ale také zpravodaje z příslušných uh, Eh, k příslušným peticím. Takže myslím si, že tady bychom to mohli trochu více otevřít, ale jinak celkově si myslím, že je to vynikající mm, práce, dobrý návrh a vyjasňuje to, jak Evropský parlament se bude zapojovat do procesu eh, přeskumu eh, občanských iniciativ nějakým jasným způsobem a Zvažují se tady také kompetence různých výborů, konference předsedů a tak dále. A je to také otevřeno pro členy výboru PETY, aby, mohli, aby mohla být využita jejich expertíza protože to nám umožní vypracovat co nejlepší řešení tím, že skombinujeme znalosti a zkušenosti různých výborů, které mají eh, v různých specifických eh, oblastech a zároveň eh, se to bude konzultovat i s kolegy výboru PETY, takže si myslím, že je to velmi dobrý kompromis eh, mezi výbory. Pan Hefner. Děkuji. Už brzy eh, přijde ta chvíle, Eh, na počátku příštího měsíce budou zahájeny první občanské iniciativy a já si myslím, že všichni můžeme být spokojení a možná i hrdí na to, že jsme přispěli k tomu, že naši občané budou mít tuto novou možnost, že eh, budou moci se bezprostředně zapojit do naší práce svými vlastními návrhy a podněty. A tím pádem se eh, vlastně rozšíří evropská diskuze o věcných otázkách. Evropa to totiž velmi potřebuje, aby se přiblížila občanům a nebyla pouze Evropou institucí. Je to velmi důležité a my bychom k tomu měli přispět maximálně, jak je v našich silách, aby, aby to bylo opravdu úspěšné. Spravodajové Eh, v minulosti velmi dobře spolupracovali, velmi úzce spolupracovali, vyjasnili jsme všechny sporné otázky a v prosinci před, před minulého roku jsme eh, ukončili trialog a tady v parlamentu převážnou většinou téměř jednomyslně eh, jsme schválili nařízení a tím smutnější jsem z toho, že dnes ještě mnoho členských států tu věc neprovádí, že dochází k prodlevám. Připravují se eh, některé členské státy na tyto věci, nebo občané připravují iniciativy a dotazovali se vlád, co mají udělat a vlády jim odpověděly, že nevědí, že nemají eh, žádné pokyny a to mě tedy velice, velice zlobí. Eh, jsem rád, eh, že třeba i komise se snaží to vše popohnat a já jsem se snažil i v radě na to upozorňovat, aby dánské předsednictví ehm, trochu popohnalo ty, kteří jsou v prodlevě. Bylo by dobré, aby k prvnímu čtvrtý ve všech těch zemích, eh, kde to ještě není vyjasněno, to vyjasněno bylo. A Cita Gormaj už hovořila o tom, že je tu i několik případů, kde si země vymýšlí určité překážky, které vůbec v legislativě eh, zamýšleny nebyly. Například, aby za certifikaci občané museli platit poplatky, něco takového jsme nechtěli, my jsme chtěli, aby to bylo pro občany bezplatné a komise na to ještě jednou důrazně upozornila. Podle mého názoru platí stejné i pro otázky pokud jde o požadavky podpisů, které jsou Eh, velmi zvyšovány, například kde se eh, požadují elektronické podpisy v těch zemích, kde elektronický podpis není k dispozici každému eh, v běžném životě. Takže to je vlastně taková další překážka, kdy si musíte něco dalšího opatřit, abyste mohli udělat ten elektronický podpis, musíte se nechat certifikovat. A to je zkrátka věc, která mnohé odradí od toho, aby podpořili něco, co by jinak podpořili velmi rádi. Pokud jde o nás, o Evropský parlament, tak už eh, nezbývá mnoho věcí, které bychom měli ještě více vyjasňovat, ale ty, které nejsou vyjasněné, ty bychom měli vyjasnit co nejrychleji. Děkuji Zitě za její zprávu, za návrh a Myslím, že bychom se teď měli zaměřit na některé eh, podrobné otázky, detaily. A tady bych se zaměřil opravdu na jednu věc, která je důležitá, protože je politicky sporná v parlamentu, a to je otázka, jak budeme organizovat slyšení, kdo z našeho parlamentu se bude slyšení účastnit. A tady říkám naprosto jednoznačně, že považuji za důležité, abychom se pokusili shodnout s petičním výborem. Nedovedu si představit, že bychom zavedli nový nástroj na zapojení občanů, který by eh, se zcela vyhnul tomuto výboru, který je pro otázky občan, zapojení občanů vlastně zodpovědný. Hmm. Já eh, se, to neříkám kvůli tomu, že jsem eh, sám členem výboru PETY, protože se především cítím v první řadě poslancem nebo členem tohoto našeho výboru AFKO, ale hájím tady to, co považuji podle svého svědomí za dobré řešení. V každém vyjednávání a také v naší skupině čtyř zpravodajů jsem byl vždy velmi důrazně proti pokusům petičního výboru, kdy si tento přál celé to řízení monopolizovat já jsem byl proti tomu. Řek, říkal jsem, že to není možné, protože toto není věc petic, je to něco jiného. Petiční výbor se toho má účastnit, ale musí se účastnit především příslušný odborný výbor. A takové bylo vždy mé stanovisko. Ovšem byl bych nešťastný, kdyby to teď bylo zcela obráceně, tedy že by se z toho eh, odsunul ten petiční výbor stranou, to by eh, mm, nebylo dobré a to, co tady ještě je potřeba vyřešit, bych nerad vyřešil v, ve sporu. Byl bych rád, abychom se smírně dohodli. Já jsem častěji už popisoval linie eh, té možné schody. Samozřejmě to nemusí probíhat tak, jak si já to představuji. Jsou i jiná řešení, jak uh, doladit eh, nějaké věci a vyhnout se sporu na plénu. Myslím si, že je dobré, abychom do toho BT výbor zapojili, nejenom jako jediný výbor, ne jako ten eh, výbor, který by to vedl, ale jako výbor, který se pravidelně bude tohoto procesu účastnit to, že tady budeme mít specifický formát pro tyto slyšení, tak to není tak, že by se to na výboru probralo jako jeden bod, ale bude to jednotný formát pro všechny občanské iniciativy, tak aby bylo zřejmé, jak to vypadá formálně, kolik času je k dispozici, kolik lidí může být pozváno a všechny tyto věci. A že to vše provádí příslušný odporný výbor společně s výborem PETY. dalším otázkám. Myslím si, že některé otázky jsou spíše otázky praktické proveditelnosti nebo jak to udělat v praxi. A podle tedy našeho jednacího řádu, tam, kde se hovoří o místopředsedovi, tak tam bych hovořil o předsedovi, protože z parlamentního pohledu je to zkrátka ten příslušný orgán. Místo předsedu nemáme jakožto eh, samostatný orgán parlamentu, kde by eh, předseda něco řešil příslušným místopředsedou, to si myslím, že je správné, jsem rád, že to tak je, ale nemělo by to vést k tomu, abychom do jednacího řádu napsali eh, takovou funkci, která vlastně formálně eh, není korektní a podobné. Pokud jde o konferenci předsedů výboru, kde vlastně by to mělo fungovat v této podobě, jak je to popsáno, ale neměli bychom to popisovat jako rozhodovací orgán, protože e, je to spíše orgán konzultační pro konferenci předsedů, ale není to samostatný e, orgán nebo útvar v tomto parlamentu. Ale to jsou otázky, které podle mě můžeme čistě ošetřit, a, ale důležitější je, abychom hledali, pokud jde o výbor PETY, nějaké možné řešení. A dnes ráno, a proto jsem tady nebyl už 9 hodin, byl ve výboru PETY, protože se to tam diskutovalo a já jsem tam na druhé straně velmi apeloval na to, abychom eh, netrvali na stoprocentních eh, stanoviscích, tak jak nám stoprocentně vyhovují, ale abychom společně hledali nějaké řešení. Do pátku máme nebo máme zkrátka nějaký čas ještě na pozměňovací návrhy, ale už ne moc dlouhou dobu a apeluji na to, abychom se snažili. Ano, zdá se mi, že také pan Guerrero žádal o slovo. Požádám vás o stručnost. Ano, budu velmi stručný. Myslím si, že tady najdeme určité styčné body v těch jednotlivých vystoupeních. Z hlediska koncepce a z hlediska tedy celkového přístupu, jak říkala Zita Gurma již na začátku svého vystoupení, tady opravdu to nemůžeme směšovat s peticí. Petice vlastně eh, je odrazem určitého konfliktu, určitého střetu eh, vůči tedy různým mocenským strukturám v některém státě a eh, stýká se to určitých konkrétních opatření, která přijme tedy, řekněme, vláda určitého státu nebo tedy nějaké nižší články řízení a jde o to, že mají tedy tyto skupiny občanů pocit, že nejsou dostatečně dobře zastoupeny a obracejí se tedy k evropským eh, instancím, aby tedy tyto věci řešily. Tady ovšem se jedná o něco jiného. Myslím si, že je třeba skutečně najít nějaký konsensus, je třeba dospět k tomu, aby petiční výbor eh, se podílel na tomto postupu, ale bylo zřetelně také řečeno, kde tedy už máme vyznačenou tu hranici, kterou nelze překročit. Petiční výbor eh, má být použit eh, právě vzhledem k tomu, že má celou řadu zkušeností, které nashromáždil v minulých letech, ale jak říkal i pan Hefner, když výjdeme z tohoto konstatování, je třeba najít nějaký prostředek, jak ne každé vlastně ten petiční výbor zapojovat, aby tedy výbor petiční eh, přispěl především svými zkušenostmi v této fázi, aby se podílel na té celé otázce právě z hlediska tedy určitého přístupu a nadhledu, který získal. Ale jinak zde tedy máme jasně vymezený příslušný výbor. Ano, děkuji mnohokrát. A pan Šafiro je také mezi námi, který zastupuje komisi ještě předtím, než mu dám slovo. A ještě než si vyslechneme něco eh, závěrem od paní Gurmaj. Chtěl bych také k tomu něco říci. Chtěl bych říci, že mne poněkud znepokojuje to spoždění, o kterém se hovořilo. Chtěl bych tedy vědět přesněji, eh, které jsou státy, které zatím ještě nejsou sto eh, tyto věci aktuálně řešit náš jednací řád v článku 211 uvádí, že je možno vyjadřovat se písemně nebo tedy elektronickou cestou. Chtěl bych vědět, zda tedy ten podpis má být ověřen a jakou formou. Mám pocit, že tedy se ověřování podpisů nevyžadovalo. Chtěl bych ale tedy vědět, jak můžeme zjistit, že ten podpis je skutečně tedy e, autentický. Samozřejmě, že u těch papírových dokumentů je tady také eh, otázka toho podpisu vždycky vznesená, je tady také otázka podpisového práva, je tady otázka tedy kontroly ex post eh, na základě odběru určitých vzorků, nicméně třeba bychom měli přece jenom určité minimální záruky. A v tomto ohledu bych chtěl vědět, zda mohou jednotlivé státy rozhodovat tak, jak si sami přejí, nebo zda eh, tam budou vydána nějaká obecná pravidla. Eh, a na toto bych rád slyšel odpověď. A také bych chtěl zdůraznit, že pokud chceme skutečně eh, dát nějakou váhu této možnosti obsažené v Lisabonské smlouvě, pak musíme nutně toto odlišovat od petičních postupů, je třeba, abychom si uvědomili, že tedy parlament přijímá tedy určité zákonodárné iniciativy, velmi často legislativního rázu. Ale pokud chceme tedy, aby i občané měli určité možnosti, pak samozřejmě tento postup nemá nic společného s petičním postupem. Je třeba skutečně tento rozdíl mít na paměti. Zástupci těch organizátorů nemohou zde usilovat o řešení individuálních problémů. Myslím si, že je třeba zde skutečně dát nějaký směr tady skutečně tedy jde o iniciativu vzešlou eh, z lidu. A je třeba, abychom byli schopni zajistit, že příslušný komisař například za komisi bude účasten eh, takovéhoto jednání. Mám pocit, že pozměňovací návrhy mají být předloženy eh, k lhutě, která je možná poněkud předčasná. Měli bychom s ní zřejmě ještě pracovat, protože hlasování bylo eh, určeno na 26. dubna. Možná pokud bychom to posunuli o pár dní, pak by bylo možné také dokumentaci mít přeloženou. Je to tedy alespoň návrh, který zazněl pan kolega Brons really a question of clarification. To je taky otázka vyjasnění. Vysvětlující prohlášení k této zprávě říká, že pokud podmínky v článcích 10.1 a 10.1b nařízení jsou splněny, eh, pak organizátory dostanou povinně příležitost prezentovat se eh, ve veřejném slyšení. A dále se říká, že parlament eh, pomáhá Eh, dosáhnout eh, cílu této iniciativy eh, tím, že podporovat všechno to, co si iniciativa přeje. Tak to já nevím. Já si myslím, že parlament by tady měl mít možnost trošku vlastního uvážení. Čili třeba i pokud ty iniciativy třeba shromáždí o něco méně než milion podpisů a pak iniciativy, které nemohou být položeny, předloženy komisi, tak to jsou ty, které nesplní úplně všechny požadavky. Otázka ovšem zní, eh, v těchto případech eh, má parlament rozhodnout většinově podle svého eh, rozhodnutí nebo ne, poněvadž se dá je tady prostě možnost, že by mohla nastat jakási eh, tyranie většiny, abych to tak řekl, a mohla by jaksi potlačovat to, co chce menšina a také by to vlastně znamenalo velkou sílu v parlamentu. Čili ne, neměla by tady být místo toho raději povinnost eh, zorganizovat veřejné slyšení. Šapíro. No, já dávám slovo panu Šapirovi. Thank you, chair. Uh, I would... Děkuji vám. Chtěl bych eh, jménem komise chtěl poděkovat za práci odvedenou této zprávě, poněvadž byla to rozsáhlá práce. Eh, myslím, že to byla také eh, práce přesně provedená a úplná. Mnoho z toho, co tedy bylo tady vzneseno, tak to podle vnímání komise jsou vlastně eh, je k vnitřnímu rozhodnutí na parlamentu a my jako komise do toho nechceme zasahovat. A jak tady správně zaznělo, eh, my se blížíme k cíli, pokud se týče přípravy občanské iniciativy a jak eh, poslanci ještě budou vědět, máme webové stránky od konce ledna. Eh, registrace bude fungovat od 1. dubna. Máme open source software a to umožní sbírání podpisů online. A také poměrně intenzivně sledujeme implementaci v členských zemích, aby toho 1. dubna to fungovalo a jakékoliv potíže a prodlevy bereme velmi vážně, jak již bylo mnohokrát řečeno. Experti Evropského parlamentu byli pozorovatelé na, byli jako pozorovatelé na zasedání 12. března Čili my se nyní snažíme přistupovat k věcem pragmaticky a to znamená eh, pomáhat členských zemí, které takovou pomoc potřebují, aby se ten požadovaný systém mohl rozběhnout eh, skutečně k prvnímu dubnu. Pokud se týče uspořádání slyšení, což eh, tady některým je zdrojem znepokojení v tomto výboru. Naším cílem samozřejmě je a chtělo by to ještě dále prodiskutovat eh, velmi rychle. Eh, a sice to, aby parlament byl do všeho eh, zapojován co nejdříve a co nejblíže iniciativám. Poněvadž občanská iniciativa, tady chceme, aby parlament byl co nejvíce informován. My momentálně v komisi ještě ladíme interní pravidla, podobně jako vy jste v parlamentu. A předpokládá se, že to bude generální ředitel, který se spojí s příslušným zodpovědným výborem, eh, tak, aby to veřejné slyšení bylo optimální a aby na něho byli pozváni eh, ti, kteří eh, by pozváni být měli. Eh, také mm, my jako komise se musíme setkávat s organizátory a to též také parlament a eh, pak máme, pokud se tedy sektorů týče, tak máme příslušného tedy eh, šéfa pro každé téma. Zúrazněme dva body. Myslím si, a zdá se nám, že slyšení by měly nejenom se týkat tedy kontaktních míst, eh, respektive organizátorů, eh, tak aby mohla vzniknout eh, sporná debata, zrušená debata a samozřejmě také další zainteresované strany by měly být kontaktovány, poněvadž důležité pro nás je, abychom získali co nejvíce názorů v rámci iniciativ, které se objeví. A dále my jsme přesvědčeni to, že nejlepším způsobem spolupráce v parlamente by byla interinstitucionální dohoda. My jsme dvě instituce, my tedy se domníváme, že je to příliš takový tuhý a formální přístup vzhledem k tomu, kolik nebo jaká míra nejistoty je zatím spojená s občanskou iniciativou. Samozřejmě pokud někdo z nás bude chtít uspořádat eh, slyšení, tak samozřejmě to nezávisí jenom na nás, ale taky na vůli dalších a na možnostech. Děkuji vám. Ano, děkuji panu Šafirovi, paní Gurmán. Tak, já budu stručná, neboť ještě máme další bod na programu. Já jsem velice ráda, že žádáte, abychom se ještě více, eh, větší další čas zabývali problematikou Evropské občanské iniciativy. A já myslím, že je tady většina která je proto, abychom více zapojili výbory, které se zabývají konkrétními tématy. A já myslím, že tady bude ještě hodně kompromisních návrhů z hlediska spíše ze strany petičního výboru. Já jsem byla velice vděčná eh, kolegovi, který eh, zjevně tedy eh, nad tím strávil hodně času a určitě mm, budu chtít dospět k přijatelnému kompromisu. K tomu, co říkala komise, já se domnívám, že jsme eh, měli velice dobrou spolupráci na občanské iniciativě a já myslím, že je prostě v našem společném zájmu mít a překládat si dobré informace a třeba uvidíme, jak to bude u těch antarktických vod, jak silná bude ta Evropská občanská iniciativa, tak doufejme, že eh, ta slyšení v parlamentu budou taková, že je budeme schopni zvládnout a eh, doufáme, že nám podaří zvládnout fungovat eh, s tímto nástrojem zastupitelské demokracie. Těším se na vaše kvalitní posměvací návrhy a Všem tedy děkuji předem za vaše komentáře. Myslím, že tuto zprávu můžeme ještě dále vylepšit a já vám velice děkuji za vaše příspěvky. Tak a nyní... Já teď budu muset odejít, takže předám předsednické žezlo paní Kurmaj. A teď tedy se s vámi loučím. Eh, Děkuji, pane předsedo. Můžeme se teď podívat na následující bod. Máme tady v podstatě dva spoluspravodaje, pan Roberto Gualtieri a potom tedy další kolega, kdo by chtěl začít. Takže ještě dám slovo panu Skursimu, Můžete nám prosím jenom naznačit, zda si přejete opravdu vystoupit. Máme čtvrt hodiny, ano. Takže vzhledem k tomu, že tlumočníci nás opustí v půl jedné, tak prosím pan Tarkovský napřed. Dobře, nebudu hovořit příliš dlouho. Máme tady dokument vypracovaný eh, sekretariátem a úvodem bych tedy řekl, že jsme se dohodli na eh, velmi tady eh, na názvu, který není příliš atraktivní eh, a, uh, ta, na, na mnohovládním řízení a je to zkrátka oproti tomu názvu fiskální unie a nyní jde o to zvážit, když jde o nastavení institucí v Evropské unii, eh, tak jak se to dohodlo v rámci fiskálního paktu a mnoho eh, těch věcí, které jsou v tom dokumentu, které jsou připraveny a které jsou, tak jsou relevantní pro naše práci, ale myslím si, že by to mělo vést eh, nebo nevím, nemělo by to vést ke svolání konventu a myslím si, že koordinátoři se dohodli, že bychom to tam měli zmínit. Není to zpráva, která by měla být vnímána jako přípravná práce pro ehm, eh, změnu smlouvy. A měli bychom být velice opatrní, protože si přejeme, aby tato zpráva eh, byla schválena také konferencí předsedů a neměli bychom tady vytvářet myšlenku, že výbor AFKO se opět tady eh, snaží ehm, dělat nějaké veliké skoky a přichází s ambiciozními návrhy. Eh, jsou tady některé eh, zajímavé a znepokojivé vývoje, pokud jde o fiskální pakt a náš výbor by se k tomu měl vyjádřit, především k otázce víceúrovňového řízení, otázka fragmentace, eh, otázka mezivládních dohod, které se uzavírají mimo rámce evropských smluv a my bychom měli tady vyslat jasný signál, kterým směrem se chtěli ubírat. S panem Kvaltiori eh, se tady o tom budeme bavit, ale myslím si, že bychom se neměli zaměřovat pouze na ekonomické řízení a měli bychom k tomu přistupovat šířeji eh, k fiskálnímu paktu a eh, k tomu všemu, co s tím souvisí. A proto bychom chtěli spolupracovat s Ekonem, na této zprávě, ale protože se to nebude týkat pouze ekonomického řízení, tak bychom chtěli postupovat podle eh, článku 50, kde bychom tedy zohlednili jejich stanovisko, ale chtěli bychom řešit eh, i v této souvislosti některé jiné otázky, které se netýkají čistě ekonomického řízení. V tomto parlamentu také zaznívají určité hlasy a vlastně i mimo, mimo parlament, eh, například německý dokument o tom, jak by měly vypadat instituce. Eh, Němečtí a italští kolegové tady společně se vyjádřili k budoucnosti evropské integrace, kde vycházeli ze scénáře eh, post, eh, tedy po fiskálním paktu a k tomu bychom se asi měli vyjádřit. Celkově řečeno, je to velmi dobrý základ, ten dokument, velmi dobrý základ pro naši diskuzi. Ovšem, neměli bychom Eh, tady zvažovat eh, pouze ekonomickou, eh, ekonomické řízení a ten fiskální pakt, ale měli bychom k tomu přistupovat šířeji. Měl by to být mm, nějaký úvod k možným nebo neměli bychom to považovat jako začátek pro nějaké změny, pro svolání konventu a tak dále. To není účel tohoto dokumentu protože tady, tady se, o, když, když si někteří lidé přečtou tento dokument, tak to v nich vyvolávalo tyto obavy, ale tak to není. Další řečník. Hm, děkuji, budu velice stručný, protože eh, souhlasím eh, s tím, co říkal Rafael Traskovský. Bylo by samozřejmě paradoxní, kdybychom v takto komplexní zprávě už zvažovali závěr nebo měli v hlavě závěr ještě předtím, než se pustíme do práce. Musíme tedy analyzovat eh, vývoj, který probíhá, který je velice důležitý a který už mění evropské instituce. A měli bychom se pokusit eh, zhodnotit eh, možnosti Lisabonské smlouvy a zároveň bychom měli také se zamyslet nad možností eh, dalších změn smlouvy. Ale to by měl být teprve výsledek té naší práce. Eh, a ta práce sama o sobě by měla být velice otevřená. Ehm, budeme diskutovat o metodě, ale jinak souhlasím s tím dokumentem, který eh, tady uvažuje o poměrně dlouhém časovém horizontu, protože my potřebujeme čas na to, abychom eh, se pořádně zamysleli nad našimi osobními stanovisky, ale nejen to, potřebujeme také širší konzultaci eh, s experty, s různými politickými rodinami, s ostatními institucemi. Takže já ten proces vnímám jako velice otevřený v rámci kterého budeme připravovat ten první návrh a je velice důležité, aby ten proces byl co nejotevřenější, aby se ho účastnilo co nejvíce eh, stran. Takže jinak si myslím, že linie toho dokumentu je dobrá, to hlavní zaměření a jinak souhlasím eh, tedy s tím příspěvkem kolegy. My eh, na tom dokumentu budeme ještě společně pracovat. Děkuji. Děkuji a chtěla bych se zeptat, jestli se k tomu chce vyjádřit ještě někdo další. Gerald, jenom velmi stručně. Velice děkuji za návrh. Myslím si, že je velice kvalitní. Jedinou připomínku, kterou v tuto chvíli mám, eh, bych vyjádřil takto. Je velice důležité, abychom se co nejvíce zaměřili na budoucnost. Ne, nemůžeme se pořád jenom dívat do minulosti a analyzovat eh, to a potom říkat. Ale měli bychom se spíše zaměřit na budoucnost, jak by mohl vypadat ten budoucí proces, jak by to mohlo být uspořádané. Další řečník. Okay. There is no draft report. Eh? There is a... Eh, to není návrh zprávy. Je to návrh určitého dokumentu eh, o obsahu nějaké možná budoucí zprávy, nebo je to taková příprava pro konferenci předsedů, předložil to sekretariát Eh, a není to opravdu návrh zprávy. To jsem chtěl jenom upřesnit. Nejde o zprávu. Dobře, pokud nemáte žádné další připomínky, tak bych vám chtěla poděkovat za skvělou spolupráci během celého dopoledne a potom mám ještě eh, dvě krátké poznámky. 25. Eh, března od 6.30 bude 18. 17. dubna budeme mít zasedání ve Štrasburku a e, tam budeme mít také zasedání o tom českém protokolu, takže vám děkuji e, za e, spolupráci, děkuji také tlumočníkům, říká paní předsedkyně a technikům.